Eh, um, Drazí kolegové, dovolíte-li, já bych rád počkal jenom pár minut, než se dostaví eh, stínoví reportéři pro první zprávu, abychom mohli zahájit naši práci jeho zprávou, takže několik minut, prosím, pěkně vydržte a potom zahájíme schůzi. Děkuji vám. Good afternoon, colleagues. Um, Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážení kolegové, nyní můžeme zahájit jednání. Nejprve začínáme bodem 1, přijetí pořadu jednání, pokud nejsou žádné námitky, tento pořad jednání schválen. Nyní lingvistický profil, Chorvatsko a gelština dnes nemá tlumočení a chtěl bych vám také připomenout, že dnes budeme elektronicky hlasovat v 16.40, takže si prosím připravte karty na elektronické hlasování. Ještě jednou opakuji, že hlasovat se bude 16.40. A nyní již můžeme při, eh, začít bodem 3, to je vlastně první ehm, bod obsahový. Je zde návrh stanoviska, které vypracoval pan Šogor. A jedná se o zprávy o posílení práv občanů v Unii demokratické změny. Je to tedy zpráva za rok 2017. Na úvod bych rád řekl, vážení kolegové, že 24. ledna vydala komise zprávu na toto téma za rok 2017. E, tato zpráva se vydává každé tři roky a e, hlavním cílem je posu- prosazovat a posilovat práva evropského občanství. Parlamentní petiční výbor VIM připravuje také reakce parlamentu a LIBE je přidružený výbor podle pravidla 54, takže máme horizontální sdílené kompetence a také máme výlučné kompetence, které se týkají oblasti, jak bojovat s bezpečnostními hrozbami v oblasti spravedlnosti a základních práv. Také zde se to týká ochrany práv občanů EU v zahraničí a také ochrany a podpory obětí zločinu a svědků. Takže pan Šogor nyní představí svůj návrh stanoviska. Dávám vám tímto slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Podle dohody mezi předsedy výboru PETY a LIBE je, e, máme zde, e, zde tady máme stílené kompetence, kromě bodu 5, protože, které padají eh, do výlučné kompetence výboru LIBE. Jedná se tedy eh, kompetenci, které se týkají boje s bezpečnostními hrozbami v oblasti spravedlnosti, základních práv, ochrany občanů v zahraničí a také ochrana a podpora mm, obětí trestné činnosti a eh, svědků. Tato zpráva se týkat, eh, já bych tady chtěla upozornit na tyto body. Za prvé, je důležité rychle zavést eh, všechny právní předpisy EU v oblasti bezpečnosti, aby občané Evropské unie měli pocit, že v celé oblasti EU jsou jejich práva chráněna. Za druhé, co se týče deradikalizace a prevence radikalizace, je nutné zajistit, že jsou to velice důležité priority, zejména v současnosti, kdy došlo v nedávném v době um, některých teroristickým činům, kteří, které cílili právě na občany. A také je důležité chránit účinnějším způsobem občany EU v zahraničí a také například zavést nový formát pro náhradní cestovní doklady. Um, Myslím si, že některé body jdou pouze tak po povrchu. A z toho důvodu také mm, i za pomoci stínových zpravodajů bych to chtěl ještě rozšířit na několik dalších věcí. E, zatím ještě plánujeme, zatím ještě pracujeme na pozměňovacích návrzích a s, s dalšími stínovými zpravodaji na tom budeme pracovat, abychom to eh, doufejme tedy společně tam zapracovali, pokud to také podepíší. Takže nebude to úplně, um, uvedu pouze několik příkladů. Chceme také zlepšovat kvalitu života evropských občanů a je tedy důležité uh, posílit bod, který se týká menšin. A musí se zde chránit eh, práva všech občanů, kteří patří do různých i třeba jazykových eh, minorit. Chceme také posílit jazykovou rozmanitost v Evropské unii a chceme také eh, chránit i nadále právo státní práv, mm, stát práva a tak dále. Dále chceme také chránit osoby LGBTI a chceme posilovat jejich práva. Za třetí chceme uh, dále bořit překážky, které mi čelí lidé s různým zdravotním postižením a chceme také, aby tedy měli stejné možnosti a chceme také odstranit systematickou diskriminaci, které čelí lidé ve svých domovských zemích a také e, lidé, kteří jsou diskriminováni, když chtějí e, odejít do nějakého jiného e, státu. Také se chceme zabývat otázkou osob bez státní příslušnosti a chceme, mm, víme, že mnoho lidí nemá přístup ke svým základním právům a eh, jestli tedy čelí různým nebezpečím a toto musíme řešit v EU. A pak je tam ještě eh, otázka Brexitu. Chtěl bych ještě říci, že Evropský parlament žádá speciální usnesení o Brexitu, které bude chránit práva a zájmy občanů. Uh, Eh, kteří tedy mají právo žít v jiném zemi, v Spojeném království, chtějí tam vychovávat děti, chtějí tam bydlet a pracovat. Takže toto právo musí být eh, stále prioritou při dalších jednáních o Brexitu. Takže to jsou, toto jsou jedny z několika bodů, o kterých eh, ještě jednáme se stínovými zpravodaji a těším se na další spolupráci s nimi. Děkuji, pane Šogore. A ještě za SAD je to pan Kosta který bude hovořit eh, na místo pana Bidenholcera. Takže pan Kosto, prosím. Ano, pane předsedo, dámy a pánové kolegové, pan kolega Vajdnolce to nemůže dnes být, proto mě požádal, abych zde přečetl jeho stanovisko. Jedná se o nesmírně důležitou iniciativu. Já jsem vděčný za to, že Libe společně s Pety eh, zpracovávají tuto zprávu. Občanství EU je zásadní a pro Evropskou unii a také zásadní pro to, aby se občané mohli identifikovat s Evropskou unii občan eh, požívající evropskou legitimitu, která vyplývá ze smlouvy eh, díky kterým jsou evropskými občany. Stanovisko je nesmírně důležité, protože se má zaobírat otázkou, jakým způsobem můžeme unijní občanství a demokratickou účast posílit. Autor stanoviska eh, klade stěžejní bod na posílení bezpečnosti a ochrany unijních občanů v rámci EU co podle mého názoru ve stanovisku je třeba ještě rozšířit v rámci doporučení, jsou doporučení, aby občané mohli využít také digitální potenciál a příležitosti a aby také byla zaručena četnost a e, eh, pestrost, mnohostranost sdělovacích prostředků. Aby e, evropští občané mohli využívat svých práv, musí o nich být informováni, musí vědět, jaká mají e, svá unijní práva, jako například právo na konzulární ochranu, protože to občané stále ještě nedostatečně vědí. Musíme se postarat o to, aby to věděli, aby mohli požívat svá práva. Zároveň se nejedná pouze o informace a informovanost, ale také o e, rozšíření evropského občanství a s tím souvisejících práv. A proto navrhuje intenzifikaci dialogu s občany Potřebujeme opravdové demokratické reformy a zejména Evropský parlament jako jediná přímo volená instituce by zde měla hrát směrodatnou, odvahu vzbuzující roli, když se jedná o to, jakým způsobem to obsahově naplnit. Děkuji, pane Kostě, a jestli se o slovo nehlásí nikdo jiný, můžeme dát rychle slovo komisi. Pan Patton. bez mikrofonu. Zajímá mě, jak posílit demokratickou účast. Hm. Hovořili jsme o řadě věcí. A to by bylo možné a můžete to třeba zapracovat do zprávy. Vy jako poslanci jste přímo voleni a měli byste mít právo eh, hlasovat o individuálních členech komise. A i když si nemyslím, že nikdy eh, nevznikne evropská občanská identita jako demos, lze říci, že poslanci Evropského parlamentu by měli být těmi, kteří budou eh, voleni pro komisi, tak aby se eh, stali eh, jakoby ministry vlády a prezident by měl být přímo volen, protože obdobný problém eh, existuje v řadě států, ku příkladu v Británii, protože tam eh, vlastně si zvolíme vládu, nebo jsme si eh, v minulosti zvolili vládu a pak jsme se jí po pěti letech mohli zbavit. Teď už tu možnost jsme neměli, protože se vládlo z Bruselu a, chom, a my jsme do toho nemohli zasahovat. Takže buď eh, tedy eh, demokracii dotáhnete do 100%, anebo budete mít nespokojené občany. Věříte-li tedy skutečně v demokratický proces, je potřeba navrhnout, aby poslanci Evropského parlamentu by měli být těmi, kdo vytvoří komisi, která by byla jakousi vládou a měli byste mít přímo voleného prezidenta. Potom byste měli skutečnou odpovědnost, tu teď nemáte, takže to si myslím, že by bylo užitečné. Že by bylo užitečné. Děkuji a teď tady můžeme dát slovo komisi, paní Monika Mozan. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaji. Jenom stručně, my jsme v lednu předložili balíček eh, takové zprávy, která hledí spíše do, budoucnost, do budoucnosti. Jednalo se o zprávu o eh, občanství za rok 2017. Jednalo se o to, čeho jsme dosáhli za poslední tři roky. V článku 25 této zprávy se upozorňuje na nástroj e-learningu, který jsme vypracovali tak, eh, aby i příslušní administrativní eh, pracovníci věděli, jak nakládat s právem volného pohybu. Jak eh, pan Kostas řekl, evropské občanství je samotným jádrem Evropské unie a my jsme se v naší zprávě pokusili pokrýt několik bodů. Jednalo se o podporu práv evropských občanů, společných hodnot, lepší účasti na demokratickém životě EU a také o zjednodušení života evropských občanů a v neposlední řadě i o posílení bezpečnosti a propagaci rovnosti. Správně zde také zaznělo, že občané musí o svých právech vědět. To je také naší klíčovou prioritou. My chceme odstartovat eh, kampaň informační o právech občanů, která bude zaměřena především na hlasovací práva a i na konzulární ochranu. A co se týče té konzulární ochrany, ta už se dostala do návrhu stanoviska. Vás chci upozornit na veřejnou konzultaci, kterou komise eh, odstartuje. Ta se týká eh, především eh, náhradních cestovních dokladů, k tomu dojde příští týden. A v neposlední řadě se bude jednat ještě o další body, které zde zazněly, ku příkladu posílení práv osob LGBT. Tady odkazuji na seznam akcí komise, které doufáme, že se nám podaří provést i s vaší podporou. Tolik mohu říci tady teď k tomuto stanovisku. Děkuji. Děkuji, eh, pane Čogore. Máte k tomu ještě něco závěrem? Ne? Dobře, děkuji. Takže lhůta pro pozměňovací návrhy je 15. 15. září. Děkuji vám, kolegové. Eh, postupujeme poměrně rychle. Takže tady ještě nemáme zpravodaje dalšího bodu, který se týká základních práv integraci Romů v EU. To mělo začít v 15.30, takže doufejme, že kolega eh, přijde. V 15.30 do té doby si uděláme přestávku. Přestávka tedy do 15.30. Děkuji. Kolegové, kdybyste se prosím pěkně znovu posadili, tak začneme, protože už tady máme zpravodaje. Tak prosím pěkně, posaďte se. So we go point four. A teď jdeme k bodu čtyři. A to je velmi důležitý eh, bod, aspekty týkající se základních práv integrace Romů v EU bro proti nesmášenlivosti vůči Rojům. Naší zpravodajkou je paní eh, Soraya Pous, která představila naši zprávu před letní přestávkou a 252 pozměňovacích návrhů předložili kolegové našeho výboru a teď tedy e, budeme hovořit o těchto pozměňovacích návrzích a já požádám paní zpravodajku, aby mm, nejprve hovořila o těch pozměňovacích návrh, než, návrzích, než dostanou slovo stínoví zpravodajové. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych řekla, že jsem šťastná, že jsem zpátky. Já se velmi těším na tento semestr v parlamentu. No a je velice hezké, že vidím všechny kolegy znovu. Jsem velice ráda, když vidím, eh, kolik kolegů se věnovalo eh, této práce, práci a předložilo 252 pozměňovacích návrhů. K mému návrhu byli to kolegové Libe z Libe, ale také eh, kolegové z výboru FAM a většina z těchto pozměňovacích návrhů eh, vynikajícím způsobem navrhovaly další věci, jak zlepšit současnou situaci Romů v Evropě a bojovat proti nesnášenlivosti vůči Romům. Většina z nich ukazuje také pochopení, že když upozorňujeme na eh, tento anticiganismus, že eh, samozřejmě bojujeme proti sociální exkluzi, ale co chceme zdůraznit je říci, že máme tady základní problém eh, anticiganismu. Vidíme prostě nenávistné projevy, eh, je tady nedostatečný přístup ke službám ze strany Romů mm, eh, zobrazování Romů ve sdělovacích prostředcích nepatřičné. A Eh, Pak, když se toto nezmění, tak neuvidíme žádné zlepšení života Romů eh, nezávisle na počtu projektů, eh, které mm, představila Evropská komise nebo které zahájily členské státy, pakliže nebudou aplikovány inkluzivním způsobem. Někteří z vás předložili pozměňovací návrhy se stejným poselstvím jako moje, možná s trošku jemnějším výrazivem. A e, já bych ráda vám řekla, že jsem chtěla e, zvolit silná slova, protože my musíme navýšit své úsilí, a abychom e, prostě skončili tou diskriminaci Romů, která už je tady 800 let. A proto se domnívám, že my jako členové Evropského parlamentu musíme zaujmout naprosto odhodlané a pevné stanovisko. Viděla jsem také pozměňovací e, návrhy zmiňující se o radikalizaci a kriminalizaci Romů. A opět zde se domnívám, že my jako členové výboru LIBE prostě nemůžeme formulovat kolektivní odsuzování lidí. Některé pozměňovací návrhy Eh, zapsali, že Romové sami by měli projevit vůli pracovat nebo chodit do školy. Já jsem se nikdy nesetkala s někým, kdo by chtěl být chudý, eh, kdo by chtěl vidět děti bez možnosti přístupu eh, ke zvýšení své životní úrovně takže všichni chtějí, aby se o nich uvažovalo, stejně tak jako o ostatních evropských občanech a proto bych ráda vyjadřila svou naději, že budeme pokračovat v dobré spolupráci se stínovými zpravodaji v práci na kom- nalézání kompromisu která nás, práce, která nás čeká. První zasedání budeme mít již tento čtvrtek, další zasedání během štrasburského zasedání a hlasovat budeme v Libe 28. září a na plenárním zasedání, buď v říjnu a nebo v listopadu. Děkuji vám mnohokrát. Thank you, Soraya. Um... Děkuji, Sorajo. A nyní dávám slovo přímo stínovým zpravodajům. Nejprve mm, pan Šogar bude hovořit místo pana Čakyho, takže nejprve pan Šogor za EPP, který stínuje tuto zprávu. Děkuji, pane předsedo. Pan Čaky musel odejít, takže mě řekl, požádal mě, abych přečetl jeho statement v maďarštině. Takže, co se týče návrhu zprávy, tak domnívám se, že je to velice důležité téma, velice důležitá otázka, protože je nepochybné, že protiromské smýšlení stále přítomné v Evropě a že to komplikuje život Romům. Já jsem předložil celou řadu pozměňovacích návrhů, protože to je složité téma, je to komplexní téma, musíme to řešit z různých úhlů. Doufám, že některé z mých návrhů pomohou zlepšit boj s těmi protiromskými postoji ve společnosti. Musíme hovořit eh, o problémech, o výsledcích a také i o úspěších eh, v různých členských státech. Těším se na další spolupráci s vámi, kolegové, a doufám, že koncem tohoto měsíce budeme mít hotový text, který bude přijatelný pro všechny. Ano, děkuji, pane Šogore. Někteří stínoví zpravodajové nejsou přítomni, takže paní Silvia Wikström za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala paní zpravodajce a jejím spolupracovníkům za úsilí, které vložili v tento text, který máme dnes před sebou. Ten text vychází z faktů a byl vytvořen s velice, ve velice úzké spolupráci se zástupci občanské společnosti. A já si myslím, že to je text, který má potenciál opravdu změnit ten tón v celé té debatě o základních právech eh, evropské menšiny. Týká se to situace menšiny v celé Evropě. Soraya se na mě obrátila už ve velice rané fázi a zahájili jsme dialog a já vím, že jejím cílem je připravit ambiciozní text, neboť je to velice důležité téma. Výsledkem naší úzké spolupráce je také příprava celé řady pozměňovacích návrhů, na což jsem hrdá. Víme, že základní práva není otázka ani levicové, ani pravicové politiky, je to zkrátka eh, otázka lidských práv a měli bychom zde stavět mosty mezi názory všech politických stran. A co se týče dodržování lidských práv romské komunity, tak musíme říct, že zatím se nám nedaří úplně do, um, splnit to, co máme ve své odpovědnosti. Myslím si, že Soraya si zasluhuje náš respekt. Je důležité, abychom zdůraznili, že Soraya zde odvádí fantastickou práci a myslím si, že je opravdu na čase, aby se Evropa změnila v tom, jak nahlížíme na romskou komunitu ve všech členských státech. Těším se na další konstruktivní dialog se Sarajou. A rovněž chci říci, že ještě jednou musíme podtrhnout, že je zapotřebí v této zásadní otázce tvořit silné koalice. Pane předsedo, je opravdu nejvyšší čas, aby i zde Evropský parlament se pokusil mm, podílet se na napravení všech chyb, které jsme e, učinili v minulosti a e, aby ta situace byla lepší v budoucnu. Takže všem děkuji, děkuji Soraj a děkuji všem, kteří jsou ochotní věnovat čas a svou energii do této věci. Děkuji a nyní za Goe paní Albiu. Děkuji. Chci velice poděkovat za práci, vynikající práci paní zpravodajky. Myslím se, že je důležité zdůraznit význam, které, který hrají evropskou, evropské instituce a které také věnují v potírání anticikanismu ve všech svých politikách a kromě toho specifickou práci, eh, která se má věnovat tomuto specifickému tématu eh, v rámci programu vymít vymícení chudoby, která trápí více než polovinu romských obyvatel. Byl, my jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů, které upozorňují na systematickou diskriminaci a rasismus v této oblasti. Kromě toho je pro nás významné, a aby žádný typ diskriminace nezůstal mimo zprávu, protože nehovoříme pouze o nedostatku inkluze eh, Romů do evropské politiky, ale jsme před institucemi, které eh, u mnoha, v mnoha příležitostech eh, jsme slyšeli nenávistné projevy dokonce i v našem parlamentu. Potřebujeme politiku potírání a diskriminace, anticiganismu ve všech oblastech. Ono jaksi nepomůže pouze mít nějaké deklarace, prohlášení, byť obsahují správné věci, ale je třeba bojovat proti politikám škrtů, eh, které způsobují, že se postihuje zejména práce veřejných institucí a nevládních organizací, které pracují právě proti exkluzi a pro inkluzi těchto obyvatel. Je třeba, abychom neměli jenom privilegované země. Je třeba mít jasnou společnou politiku i v rámci migrační politiky, protože eh, osoby, eh, které eh, jsou oběťmi anticiganismu, nebudou moci žádat nějaký migrační status jako mm, imigranti. A důležité je také, aby tady existovala možnost veřejné služby poskytovaná zdarma. A je třeba zlepšit možnosti přístupu ke vzdělání a k bydlení. Je třeba revidovat politiky, které pokračovaly až do dneška, protože se ukázalo, že fondy, které byly určeny potírání anticiganismu, znamenaly eh, vystavení škol, které znamenaly segregaci cikánských dětí. A eh, v tomto ohledu jsme tedy předložili naše pozměňovací návrhy a samozřejmě musíme pracovat jak v rámci naší instituce, tak ale zejména ve spolupráci s příslušnými eh, organizacemi zastupující Rom, ob, romské obyvatelstvo, abychom potírali efektivním způsobem nenávist. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme. A nyní za zelené Poldo Valera. Děkuji. Děkuji za slovo. Nejprve bych chtěl poděkovat Soraje za tuto ambiciozní kus práce, který odvedla na tomto stanovisku. A také chci říci, že je dobré, že nás všechny začlenila do této práce. Všichni jsme se na to mohli podílet, všichni jsme mohli přispět svými názory už v rané fázi přípravy tohoto stanoviska, tak za to bych chtěla Soraje poděkovat. A myslím si, že v tomto textu potřebujeme se vyjadřovat silnými slovy, protože už celé roky to bylo tak, že lidé patřící k romskému etniku byli jací, jak, jakými si druhořadými občany a nesmíme dovolit, aby to pokračovalo. V současnosti jsme v situaci, kdy volný pohyb osob evropských občanů je spochybňován v celé řadě členských států. A netýká se to naší svobody pohybu nás, eh, třeba odbor nebo odborníků, ale týká se to Romů, kteří eh, chtějí třeba do nějaké jiné země a kteří tam třeba žebrají na ulicích. Eh, ale jde o to, že pokud, jsou, pokud máte status migranta, tak s nimi musí být zacházeno jako s jinými migranty. Ehm, v některých zemích se neřeší ten eh, skutečný problém, ta příčina, proč lidé odcházejí a proč přicházejí k nám do našich zemí, aby zde žebrali na ulicích, tak eh, si myslím, že bychom měli hledat ty příčiny. Hmm, někdy se to snaží ty země řešit tím, že zakážou eh, žebrat, ale to není to správné řešení. Musíme hledat příčiny. A proč ti lidé odešli ze své země? Proč tam třeba v té své vlasti nechali své děti nebo své nějaké rodinné e, příbuzné? Myslím si, že nikdo se jen tak nevydá do cizí země, aby tam žebral na ulici. Každý by zcela jistě pracoval ve své vlastní zemi. My se zabýváme lidskými právy, máme základní lidská práva, ale i přes všechna tato práva, přes práva menšin, přes veškeré nároky menšin, vlastně nemáme žádný účinný způsob, jak trestat země, které nedodržují lidská práva. A k tomu bychom měli přikročit. Potřebujeme lepší právní úpravu, abychom mohli vyřešit situaci v zemích, kde se nerespektují lidská práva. A nejde jen o Romy. Tím trpí i řada jiných lidí. Jenže my nemáme žádné metody v Evropské unii, abychom mohli vynakládat tlak na tyto země. Nejde jen o to mít právní úpravu. my také musíme pracovat s veřejným míněním. V tomto ohledu je veřejné mínění velice silné. Já jsem hrdá na to, že jsem se účastnila té práce a společně s dalšími kolegy jsem vypracovala eh, mnoho pozměňovacích návrhů. Myslím, že finální text bude velice kvalitní. Děkuji za tento příspěvek a za všechny minulé příspěvky. Komise v tom jistě sehraje strategickou úlohu takže než dám slovo zpět Soraje, tak ještě dám slovo komisi, pan Schmidt. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Já chci nejprve poblahopřát paní zpravodajce Post za skvělou zprávu. Nejde jen o skvěle vypracovanou zprávu, ale ta zpráva je velice jasná a k věci. Podle komise je důležité, aby Evropský parlament se velice jasně vyjádřil hlasitě k tomu, jak vypadá současná situace s inkluzí Romů v Evropské unii. Evropská komise také eh, by ráda pochválila všechny pozměňovací Eh, návrhy, které byly podány, bylo jich celkem 252 a všechny podporují to sdělení paní Post. Já chci podtrhnout to, že ta zpráva vychází právě včas. Velice dobře víte, že na žádost Evropského parlamentu Evropská komise v roce 2011 eh, vypracovala Evropský rámec pro inkluzi Romů. A teď je tedy dobré se podívat, jak bude vypadat budoucnost do roku 2020. Takže to spadá do velice vhodné doby, kdy se Evropský parlament eh, výrazně vyjadřuje k tomu, jak chce postupovat. Sdílíme všechny vaše názory které zde zazněly a souhlasíme i s řadou eh, pozměňovacích návrhů, především eh, ze strany stínových zpravodajů, které směřují vlastně stejným směrem, někdy s odlišným zněním. Podle nás je také pravda, že vlastně zde bylo 800 eh, let diskriminace, 800 let anticiganismu, ale máme eh, pouhých pět nebo šest let společného evropského odhodlání proti tomu bojovat. Máme ještě před sebou mnoho práce, ale je důležité, aby zpráva byla dobře vyvážena mezi tím, že bude poukazovat na příčinu anticiganismus, ale zároveň aby se zaměřovala i na tu agendu sociální inkluze, že musíme měnit životy lidí dnes a chceme dosáhnout dobré vyváženosti znění, které bude dostatečně silné, ale ne příliš brutální, protože my chceme dosáhnout pokroku. Dosahujeme pokroku, jenže příliš pomalu, ale i přesto jdeme správným směrem. Rád bych se ještě krátce vrátil k tomu volnému pohybu. To je zcela zásadní věc a je naprosto jasné, že každý evropský občan má právo volného pohybu. V tomto ohledu chci také pochválit pozměňovací návrh 124 a 135 paní Bild ze Švédska, a, které se týkají právě tohoto práva a jasně z nich vyplývá, že to jsou práva, o kterých nemůže být žádná Eh, debata a týkají se dalších otázek, jako ku příkladu průkazů totožnosti a tak dále. Nebudu hovořit dál, abych eh, nějak eh, nevyvolával dojem, že tato práva jsou porušována. Konečně také souhlasím s paní Post v tom, že někde to znění by mělo být poněkud obezřetnější, i to s tím komise souhlasí Eh, tady se mluví někde o romské kriminalitě, možná, že jde jen o použití vhodných slov, ale myslím, že bychom měli postupovat velice obezřetně, opatrně v těchto přesných formulacích, aby bylo zcela jasné, co se tím míní. S touto krátkou zpětnou vazbou chci říci, že se velice těším na finální konsolidovanou verzi a na zapracování pozměňovacích návrhů, které doufejme budou představovat vyváženou zprávu mezi sociální inkluzí a bojem proti anticiganismu. A je velice dobré, že Evropský parlament eh, vyhodnocuje ten současný rámec. Je to velice důležitý krok eh, ještě k tvorbě a rámcové politiky po roce 2020. Děkuji vám za tuto práci a komise vám vždy bude k dispozici. Děkuji za e, toto pozitivní vyjádření a já chci poděkovat paní Sraje Post i stínovým zpravodajům za to, že se věnovali e, tomuto e, problému Eh, v kontextu 252 pozměňovacích eh, eh, návrhů. Toto je opravdu rozsáhlá zpráva, bylo s, ní, bylo s ní mnoho práce. Přes, před 20 lety jsme jednali především o boji proti diskriminaci, takže já jsem velice rád, že se zpravodajka i stínoví zpravodajové ehm, dokázali eh, cíleně zaměřovat na ty nejdůležitější eh, body a eh, teď dávám slovo paní Soraje Post ke závěrečným poznámkám. Ano, děkuji pane předsedo, děkuji pane je také Děkuji také komisi z Generálního ředitelství pro spravedlnost. Ano, chci říci, že opravdu usilujeme o určitou rovnováhu v této zprávě, protože vše je tam vzájemně propojeno. Sociální vyloučení, chudoba, eh, antiromské postoje, to je všechno propojené a všechno to eh, navzájem souvisí. Chtěla bych poděkovat také stínovým zpravodajům, mým kolegům. Domnívám se, že je zásadní, abychom postupovali transparentně, abychom spolupracovali, protože, jak říkala kolegyně Cecília, není to nějaké téma, které by řešila spíše levice nebo pravice. Mělo by to být určitě, určité mainstreamové téma. Je to téma, které není nějak zabarveno, kromě tedy toho, že se toho tématu někdy eh, chápou různé eh, extremistické strany. Ale pro nás, pro politiky mainstreamu, je opravdu na čase, abychom se chopili odpovědnosti, která nám přísluší, protože není přijatelné to, že v roce 2017 eh, a v následných letech eh, eh, bychom se na to měli dívat, měli bychom spíše usilovat o to, abychom mohli být hrdí, že tu situaci vyřešíme a zlepšíme já e, nemohu ani dobře spát, ani dobře jíst, ani e, dobře žít s tím, když vím, kolik lidí žije v takových těch špinavých e, mm, kempech, v těch, v těch na těch tábořištích, když vím, že je mnoho dětí, které nemohou chodit do školy, protože se tam nedostanou, nebo když někdo třeba chodí do školy, tak je tam šikanován, nebo jsou v nějakých segregovaných školách. Takže to jsou všechno věci, mm, které musíme řešit a myslím si, že tato zpráva z vlastní iniciativy je dobrý základ. Také se těším na další um, schůzky se stínovými zpravodaji a doufám, že pokud uh, budeme činit různé kompromisy, takže ty kompromisy nám uh, nedovolí to, aby ta zpráva úplně ztratila to hlavní, uh, ty nejdůležitější věci. Děkuji. Děkuji vám všem. Děkuji. Ještě jednou děkuji jak vám, tak eh, i dalším stínovým zpravodajům. 28. září je v plánu hlasování a děkuji všem, kteří se zúčastnili této rozpravy. Nyní se dostáváme k bodu 5, strategie EU Afrika urychlení rozvoje. Čeká nás projednání návrhu stanoviska. Spravodajkou je paní Cecil eh, Kašetu Kiangi. A tak mi právě bylo řečeno, že byť naše zpravodajka je zde, tak ještě zde nejsou přítomní stínoví zpravodajové a zástupce komise. Máme zde stínovou zpravodajku za EPP, paní Mecoli, takže kdo chybí komise? Můžeme tady začít? Je to v pořádku? Tak Eh, jak už jsem říkal, v červnu, 29. června proběhla první výměna názorů se zástupci Evropské komise a IHSV, které se týkalo společného sdělení eh, o obnoveném partnerství v Afrikou. Zejména jsme se zaměřili na eh, sdělení, které se týkalo řízení migrace a mobility. Na to se také soustředila i naše zpravodajka. 12. července se konala schůze stínových zpravodajů. A nyní si vyslechneme paní Cecil Kiengi, Dále se také budou moci vyjádřit stínoví zpravodajové. Máme zde zástupce za EPP a také, jak mi bylo řečeno, zástupce komise na cestě. Vyslechněme si tedy nejprve paní zpravodajku, které tímto dávám slovo. Cecil, prosím. Grazie, Claude. Grazie, presidente. Děkuji, Klode, děkuji, pane předsedo. Tento návrh stanoviska se soustředí na to, jak migrace a mobilita mají být pojednávány, protože to má zcela závažné bezpečnostní, sociální, a hospodářské dopady na stabilitu Evropy i Afriky. A v těchto měsících eh, vlády napřímily své snahy eh, Protože ale vidíme, že počet migrantů přicházejících do Evropy se nemění, sice se mění trasy, kudy přicházejí, ale ne počet. A je třeba, aby abychom se podívali na to, že všechny lokální a mezinárodní zúčastněné strany i nevládní organizace ani diaspory nejsou zapojeny do řešení těchto otázek. Je třeba hledat hlavní příčiny masivních přesunů uprchlíků a migrantů a je třeba jim mm, zaručovat práva, která mají, eh, když mm, utíkají eh, proti děti násilní eh, a mm, potřebují mezinárodní ochranu. Potřebujeme bojovat proti obchodování s lidmi a převaděství za využití nejrůznějších nástrojů. Mm, kromě toho je třeba, aby byly podpořeny legální kanály pro migraci. Je třeba mm, abychom si uvědomili, že třeba zvýšit spolupráci mezi představiteli Afriky, ale také mezi představiteli Afriky a Evropské unie, protože oba kontinenty nesou velkou odpovědnost za řešení migračního fenoménu. Chceme-li zlepšit situaci, musíme být rovněž ochotní eh, uvědomit si, že pakliže bude migrace správně řízená, může pomoci a posílit rozvoj demokracie, hospodářský rozvoj, ale také řádnou zprávu věcí veřejných, která tady musí být zakotvena. A já se velice těším na připomínky stínových zpravodajů. Děkuji vám. Děkuji vám za vaši práci. A také jste zahrnula veškerá možná partnerství do vaší práce a teď dostávají slovosti. noví zpravodajové paní Daty. And, uh... Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, já jsem zde dnes místo paní Rašidy Daty. Rašida děkuje paní zpravodajce za návrh stanoviska aby vznikl konzistentní text, bylo dohodnuto na první schůzce zaměřit se na specifické kompetence našeho výboru. Spravodajka se rozhodne se věnovat úloze migrace ve strategii EU Afrika a to by mělo zůstat ohniskem této zprávy. Opakujeme, že na tomto výboru nenalezneme udržitelné řešení migrace, bez eh, silného zapojení afrického kontinentu. Naše spolupráce s africkými zeměmi by měla zajistit eh, readmisní dohody, které budou plně dodržovány. Silné a spolehlivé partnerství s africkými zeměmi je třeba podpořit, aby měli občané obou kontinentů lepší příležitostí. Eh, co se týče názoru stínových zpravodajů, tam ještě chybí důležitý aspekt, co je potřeba do toho textu také zapracovat boj proti terorismu. Je to nejenom důležitá příčina migrace, ale také překážka budování prosperujícího prostředí a bezpečnosti pro naše občany. Nemůžeme popírat skutečnost, že rozvoj e, potřebuje mír, stabilní demokracie a příležitosti pro budoucnost všech lidí. Teroristické organizace ale destabilizují řadu zemí, které jsou eh, velice fragilní. Skupiny jako Boko Haram se snaží zničit, co budujeme. Terorismus je celosvětový fenomén, fenomén který eh, který eh, destruuje všechny kontinenty. Proto voláme po silné spolupráce ve výměně informací, aby bylo možné rozbít teroristické sítě. Boj proti financování terorismu také musí Eh, mít důležité místo v našich vztazích. Eh, paní zpravodajka se a stínová zpravodajka se těší na další spolupráci s stínovými zpravodaji a s paní zpravodajkou. Děkuji a za zelené zástupce. Děkuji. I já chci poděkovat Cecílii za skvělý dokument, který je velmi obsažný. Chci doplnit že je jasné, že máme ještě trochu času na pozměňovací návrhy. Myslím, že důležité bude tam připojit varování, aby pomoc třetím zemím nezávisela na restrikcích migrace. Také se tam píše o přírodních katastrofách, ale ne o změnách klimatu. Přírodní katastrofy mohou být i způsobovány změnou klimatu, ale ne vždy tomu tak je. Změna klimatu se ne vždy promění v přírodní katastrofu. Může jít i o dlouhodobé sucho, které nutí lidi opustit svá pole a odebrat se do nějakého velkého města. A pak jsou třeba nuceni i migrovat. Takže je třeba hovořit i o změně klimatu eh, jako takové, ne jenom eh, jejího zapříčiňování eh, přírodních katastrof. A co se týče nelegální migrace, migrace by neměla být vyhrazena pouze lidem s vyšším vzděláním nebo lidem, kteří prchají před válkou a neklidem. Migrace by měla být přístupná i pro lidi málo anebo vůbec vzdělané, kteří se někdy potřebují přestěhovat někam jinam, aby uživili své rodiny. A jestli pro ně nebudou existovat legální kanály cesty, budou využívat legální cesty, třeba přes středozemní moře. A také by se tam mělo dostat něco, Eh, o systému peněžních poukázek, kdy migranti mají možnost posílat eh, peníze domů. Je pravda, že někde se situace zlepšuje, ale máme řadu migrantů, kteří nemají dokumenty žádné a pro které je těžké toto využít. Také je dobře se zaměřit na mladé lidi. Afrika není kontinentem, který eh, by měl stárnoucí eh, populaci, je tam populace mladá, je to zapříčiněna různými vlivy, třeba epidemií AIDS a jinými negativními příčinami, ale i také konflikty. Je tam tedy velice mladá populace a to je veliká výzva pro africké země a my bychom se měli zaměřit i na tuto skutečnost. Afričtí vůdci nás přesvědčují, že chtějí pracovat s mladými lidmi a proto bych se toto stanovisko mělo zaměřit i na mladé. Děkuji, pan Van Orden. Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám. Hovoříte o strategii EU Afrika. Ano. Ano, ano, vy pracujete ve výboru AFET, ano, ale jsem náhradníkem zde také. A vlastně mluvím místo pana Vistesona, který je stínovým zpravodajem k tomuto stanovisku a který bohužel se dnes nemohl dostavit a omlouvá se. Eh, hovoříme vlastně jen o stanovisku, ale já jsem se eh, podíval na tu původní zprávu a ta chybí řada věcí, a to bychom v tomto výboru měli doplnit. Jenom taková drobnost. Parlament vypracoval zprávu o zapojení EU s Africkou unii, co se týče podpoře mírových operací v červnu eh, loňského roku. Eh, v preambuli původní zprávy se toto vůbec nezmiňuje a i přesto je to velice důležité i z hlediska tohoto výboru. A důležitým závěrem tohoto, této zprávy bylo to, že současné financování je neudržitelné a že je potřeba také, aby Africká unie zvýšila své vlastní příspěvky k podpoře mírových operací. Takže to byla jedna poznámka. A další eh, bod, který tam vůbec není zmíněn, je otázka, eh, je otázka min Eh, proti osobám, to je veliká, veliký kříž v Africe a negativně se to projevuje na rozvoji a i na bezpečnost. Takže je potřeba i tyto miny namířené proti lidem tam zmínit. Eh, je tam jistá zmínka o korupci, je tam jakési úsilí Eh, hovořit o korupci na obou kontinentech, ale se vší úctou k Africe si nemyslím, že rozměr korupce, který existuje v Evropě, eh, je naprosto neúměrný eh, ke korupci, kterou nacházíme v řadě afrických zemí. Ne ve všech afrických zemích, ale eh, v řadě z nich, kde vlastně plundrování národního bohatství, bohatství je eh, samým zdrojem eh, vlastně chudoby v těchto zemích. A další bod, o němž se tam vůbec nemluví. Tady se hovoří o populaci, o růstu populace, a vlastně se jedná spíše o populační explozi, jako kdyby se nám nechtělo vůbec mluvit o dalším úsilí, co se týče plánování rodiny. I v tomto směru bychom měli napřít své úsilí. A velký problém, zvláště co se týče hlediska tohoto výboru, je tedy vůbec celý problém migrace. A já vím, že se jedná o senzitivní téma, vím, že kolegové na to mají různé názory. My můžeme hovořit o eh, tedy hybných silách migrace a tam se to do jisté míry reflektuje v té zprávě, ale my bychom měli tam eh, vlastně mít realističtější přístup a eh, zacílenější přístup celé Evropské unii, co se týče migrace. Cílem musí být značně snížit nebo dokonce Eh, zastavit masovou nekontrolovanou migraci z Afriky do Evropy. To musí být naším cílem a já se obávám, že o tom se zde vůbec nemluví ani neuvažuje. Když se podívám do té původní zprávy, tak eh, ty eh, články o migraci jsou nesmírně slabé a podle našeho názoru tedy eh, ta zpráva v tomto směru není dostatečně dobrá. Nestačí pouze volat po eh, silnější a systematické spolupráci eh, se zeměmi původu, tranzitu a cílovými zeměmi. My potřebujeme konkrétnější nápady a myšlenky. Jsem rád, že někteří vůdci řady evropských zemí, Francie, Španělsko, Německo a i vysoká představitelka se setkali v Paříži 28. srpna a přišli s určitými novými myšlenkami, které se týkají hotspotů, které by měly být ustaveny v některých afrických zemích, aby bylo možné eh, řešit otázku migračních toků a bezpečnosti eh, hranic a odpovídajících kontrol. Zdá se mi tedy, že jistě můžeme všichni vypracovávat zprávy o tom, jak je všechno skvělé a jak se s lidmi zachází dobře a rovně a tak dále, ale tím se nikam nedostaneme. Takže, pane předsedo, já vím, že mnozí, neli dokonce většina kolegů eh, v tomto výboru se mnou nebude souhlasit, ale i přesto jsem si jist, že tato zpráva má řadu nedostatků eh, a eh, měli bychom se vážně zamyslet nad tím se jim věnovat. Ano, děkuji. Nyní dám slovo komisi, ale <clears throat> to, co jste navrhoval, eh, vy jste natrhoval několik věcí. Stanovisko paní Kienge se soustředí na to, jak řídit migrační toky. A to je také cílem nebo naším hlavním zaměřením z pohledu výboru LIBE a už proběhla první výměna názorů se zástupci Evropské komise a tak dále, ale já to nechám spíše na kolegyni Cecily, aby reagovala na vaše návrhy. Kolegyně promluví na konec rozpravy, ale ještě mezi tím se přihlásili další, takže nejprve dáme slovo těm dalším a pak teprve promluví komise. Takže byla to paní Birgit Sipl, která požádala o slovo, ale ta teď, teď s někým hovoří. Neomlouvám se, pane předsedo. Já jsem nevěděla, že eh, přijdu na řadu tak brzy, že už seznam řečníku byl ukončen. Takže já bych se ráda také vyjádřila k tomuto velice důležitému stanovisku z pohledu výboru Libe. Chtěla bych všem připomenout, že minulý týden proběhla velice podrobná diskuse, týkala se jednoho z našich členských států a mnoho Mm, mluvčích z různých politických frakcí Evropského parlamentu zdůraznili fakt, že naše důležité hodnoty, to znamená demokracie a právní stát, jsou cílem Evropské unie a jsou eh, v centru všeho dění. A že je důležité chránit tyto hodnoty jak uvnitř EU, ale když vidím tuto zprávu, tak chci zúraznit, že je důležité, abychom se snažili ze všech sil ve spolupráci se třetími zeměmi chránit a podporovat a posilovat eh, mír, demokracii a také právní stát i ve třetích zemích. Musíme mít stále na vědomí, že pokud Eh, dovolíme, aby v těch třetích zemích eh, bojela korupce nebo diktátorské režimy, tak to může mít také za následek migrační toky, s nimiž se pak budeme muset vypořádat. Další důvod, nebo další věc, eh, bych chtěla říci, že se musíme zaměřit i na otázky chudoby a to, že lidem často chybí určitá perspektiva. A pokud máte pocit, že nemáte žádnou šanci, jak vést svůj život dál, tak se pokusíte odejít ze své vlasti. A takovou zkušenost učinili i mnozí Evropané z minulých století a teď e, to tak činí lidé, kteří odcházejí z Afriky. Musíme zajistit, že budeme mít e, koherentní politické koncepce pro tuto oblast. Na jedné straně hovoříme o rozvojové pomoci, to znamená, že, členský, že africkým zemím poskytujeme různé rozvojové programy nebo finance, ale druhou věcí je také, jak pomoci těm lidem, kteří nemají žádnou životní perspektivu a kteří žijí v chudobě. Musíme si však uvědomit, že pokud ta rozvojová pomoc nebude vyvážena eh, ještě dalšími politickými koncepcemi, které se týkají třeba obchodu nebo mm, rybolovné politiky, tak eh, to nebude stačit. Tato zpráva by měla uplnit na to, že když hovoříme o rozvoji, tak si musíme um, uvědomit, že se nestačí soustředit pouze na jednu věc, ale že k tomu musíme přistupovat holisticky, že musíme mít celou eh, škálu různých politických koncepcí, které budeme rozvíjet i ve spolupráci s dalšími zeměmi na africkém kontext, eh, kontinentu. A pokud chceme situaci změnit, tak je nezbytné, abychom eh, nejenom my činili vše, co můžeme, ale aby také, eh, abychom také k tomu přizvali i různé mezinárodní partnery, abychom tedy umožnili těm africkým zemím, eh, aby oni sami se vyjádřili k tomu, co jim pomůže ke zlepšení jejich vlastní situace. Děkuji, Birgit. Nyní, Marie Kristýn, vy jste právě přišla, chcete teď hned hovořit, jste stínovou zpravodajkou za GUE. Já vím, že teď právě jste dorazila, takže nevím, jestli se chcete ujmout slova přímo teď. Ano, budu velice stručná, já se velice omlouvám, Sil, protože jsem byla na zasedání právního výboru jako přípravu pro setkání mm, Rady eh, za lidská práva v Ženevě a kde eh, budu specifickým zástupcem Evropské unie. Takže nejprve dovolte, abych poděkovala Cecil za její práci. Já jsem si vyslechla jenom závěr toho, co říkala Brigitte a sdílím toho, co právě říkala mé obavy. Se týkají toho, jak budeme, jak dosáhneme reciproční vnímání a práci dotčených obyvatel. Já Eh, sleduji práci s našimi africkými partnery, ale myslím si, že tady by měly být zavedeny určité niance, prostě specifické zohlednění a ne ho dát eh, vládce mm, všech evropských zemí a jejich reprezentaci na stejnou úroveň v Africe je třeba identifikovat jednotlivé země a zvažovat situaci lidských práv v každé jednotlivé zemi. Neboť to, co vidíme v současné době, máme tak trochu dojem, že evropské obavy se především soustředí na rámec diskusí o partnerství. Ano, to je, práva, to je pravda v hospodářském ohledu a také eh, co se týče uzavírání hospodářských dohod. Já eh, nemám ráda tento termín ekonomické partnerství s Afrikou, Eh, protože to znamená, jako bychom byli na rovnosti diskuse, jak si hospodářská mocnost EU a africká situace. Já neříkám, že nemůže, nemáme vést diskuse, že není možné zohledňovat vše, co je ve hře, ale je třeba uvědomit si, že tady máme velkou nerovnost a to ovlivňuje i diskusi o migračních otázkách, protože tady máme dojem, že to jsou především evropské zájmy, eh, které si zaslouží být zohledněny v tomto tématu, protože evropské zájmy jsou většinou ty, eh, které hájí šéfové našich vlád a mm, další jejich reprezentanti. Ale je třeba zohlednit také eh, reálnou situaci Domnívám se, že tedy předložím určitý počet pozměňovacích návrhů v tomto ohledu. Říkám ano, eh, partnerství s africkými zeměmi, protože to je zcela zásadní otázka pro budoucnost, ale za podmínky, že Evropská unie bude hrát takovou roli, která jí přísluší. To tedy znamená eh, pokračovat eh, v v tom, aby se kladly priority eh, eh, ne na neokolonistické otázky, jak já to označuji, ale abychom prostě měli vrali v potaz budoucnost Afriky, Evropské unie za zohlednění lidskosti a pro lidstvo jako takové. Podívejme se na to, jak se řeší otázky dnes. Eh, to znamená, eh, to nás vede ke katastrofám, které velice zatíží budoucí generace a to se mi prostě nelíbí. Děkuji mnohokrát. No, děkuji. Já vím, že se jedná pouze o stanovisko, ale považujeme toto téma za nesmírně závažné. Všichni víme, že chceme mít partnerství s Afrikou, ale to, jak budou vypadat konkrétní podrobnosti těch partnerství, to je velkou výzvou. Nevím, kdo bude teď hovořit za komisi, protože zástupce nebo zástupkyně komise přišly o trošku později. Takže kdo se ujme slova, zejména co se týče partnerství v oblasti migrace? Poprosím pouze o stručné vyjádření, protože pak budeme hlasovat. Ano, děkuji. Já budu hovořit za Evropskou službu pro vnější činnosti. Pokud mi dovolíte, jmenuji se pan McIntas a jsem také zástupce oddělení pro no, panafrické mise. Velice vítám proaktivní přístup Evropského parlamentu v tom, jak se zapojuje do procesu přípravy tohoto summitu tak je tam samozřejmě i určitý rozměr meziparlamentních vztahů. Už jsme měli příležitost pracovat nebo vyjádřit se k návrhu stanoviska, které připravoval pan Pongal a na této schůzi projednáváme návrh stanoviska výboru Libe, který, jak už jste říkal, se zaměřuje hodně na migraci. Cílem, hlavním cílem summitu, jak eh, víte, je právě migrace a s tím také otázky míru a bezpečnosti a v dalších otázek. Návrh stanoviska velice dobře upozorňuje na hlavní principy, to znamená solidaritu, eh, odpovědnost, eh, demokratickou zodpovědnost a to jsou všechno věci, které jsou součástí i toho mm, valeckého akčního plánu. Jsme velice rádi, že také upozorňujete nebo odkazujete na hybné síly migrace a také na to, že je důležité zjišťovat ty prapříčiny migrace a tak dále. Dále zde také říkáte, že je důležitá, aby zde byla učená spolupráce proti pašerákům eh, lidí, mm, protože víme, že to má tady a také, že je důležité bojovat s nezákonným obchodováním s lidmi a tak dále. A pak se tam také zdůrazňuje strategický potenciál africké diaspory. Takže my k tomu, proti tomu nemáme mm, žádné velké výhrady, ani asi se k tomu nechceme nějak speciálně vyjadřovat. Víte, že před eh, pár dněmi se také vysoká představitelka zúčastnila schůzky, které se účastnil i prezident Macron, takže zůstává to jednou z priorit a mm, i celkově spolupráce se zeměmi afrického kontinentu stává jednou z priorit. Děkuji. Ano, děkuji. Ještě se tedy, vy jste se vyjádřil za ESVČ eh, a ještě bude, um, ještě se někdo vyjádří speciálně za komisi, nebo ne? Dobře. Sophie Interveld, chcete se vyjádřit k tomuto bodu? Ano, děkuji, já pouze stručně. Omlouvám se, že jsem přišla o pár minut později. Um, nebo to možná celé začalo pár minut dříve. Chci říci, že partnerství a rozvojová pomoc, to všechno zní velice hezky, velice pěkně, ale zůstává zde několik otazníků. A na ty bych ráda poukázala. Například v posledních týdnech se v médiích hodně mluvilo o tom, že Mm, hodně peněz plyne na něco, čemu se říká Brigáda 48 a to je v podstatě nějaká taková, to je v podstatě nějaký kriminální gang. Takže dochází k tomu, že takzvaná partnerství a ty společné cesty vpřed a tak dále, jak se tomu všemu říká, mm, že to vlastně nahrazuje řádnou migrační politiku. Takže se vlastně vytváří úplně jiný rámec, v němž také má e, Evropský parlament e, velice malou úlohu, možná tam nemá ani žádnou úlohu dokonce. Takže já si myslím, že bychom měli hovořit nejenom o těch oficiálních partnerstvích, ale i o všech těchto různých jaksi vedlejších nebo paralelních strukturách. Myslím si, že by měla proběhnout taková kontrola, nebo chtěla bych vidět, jak dopadly ty kontroly e, všech těch peněz, které byly vynaloženy. Například zde byly různé finance, které byly vynakládány na eh, školení libyjských eh, pohraničních stráží. A mě zajímá, kdo to vlastně. Byly ty peníze dobře vynaloženy? Kontroloval to někdo? Protože tato, tyto historky o té brigádě 48, které byly v těch médiích, mm, tam se hovoří, že vlastně třeba ta brigáda 48 vlastně má ovládá nějaká území a že ostatní se tam ani neodváží. Takže kam vlastně plynuly ty naše peníze? Také Itálie ehm, Ehm, posílá miliony eur do Libie. Jak to vlastně zapadá do celého toho evropského kontextu? Víme, že mm, premiér ehm, Berlusconi tehdy učinil určité dohody eh, s eh, Kadáfím a mm, myslím si, že je velice politování hodné, že dnes jste tak málo lidí, protože to je velice důležité téma. Myslím si, že se jedná o miliardy eur, které plynou na něco, o čem vlastně vůbec nic nevíme. Nevíme, jaký to má dopad, nevíme, jak to, jak to tedy zlepšuje lidská práva. Myslím si, že možná by bylo lepší ty peníze vynaložit na zlepšování života evropských lidí, než ty peníze posílat někam do pouští Libie. Děkuji, Sofí. Co se týče výboru eh, Libe, eh, tady eh, moc lidí není. Co se týče Evropského parlamentu, je tady lidí hodně. Děkuji za tu připomínku závěrem této důležité debaty. Jedná se sice o stanovisko, ale než dám slovo zpátky se Silky Yange, chci připomenout, že existoval i proces. Eh, děkuji eh, kolegovi z výboru eh, AFETu, který se zlobil na to, že vlastně neformálně se jak si prostě provádí jakýsi proces s Mali a dalšími zeměmi to je potřeba dát do zápisu, protože my se chceme zapojit, tak jak eh, vyjádřil pan Van Oden. A eh, někdy eh, není slyšet celé spektrum názorů Evropského parlamentu, takže je potřeba, aby zazněly Za druhé chci připomínat, připomenout kolegům eh, znovu eh, to, že eh, to stanovisko se chce zaměřovat na migraci partnerství a přátelství, ale to je eufem, eufemismus, kdy vlastně se jedná o podvodu, podvody a my to musíme řádně vyšetřit. Paní Kenge jako zpravodajka má bohaté zkušenosti z Afriky a bude eh, muset velice pečlivě eh, vlastně v tom stanovisku eh, vypracovat, jak tvrdí budeme muset být. Měli bychom vlastně se zamyslet, jak my jako výbor Libe tuto otázku pojmeme, co se týče ESVČ a komise. Ten problém se rozvíjí velice rychle a i rada jedná velice rychle, jak jsme pozorovali na těch nedávných schůzkách. Jenom eh, to říkám kvůli tomu, abych vás upozornil na to, jak důležitý tento vývoj je. A eh, Cecil, jestli chcete zareagovat na eh, tyto konkrétní body, ale také, abyste nám řekla, jak vlastně chcete se ve stanovisku zaměřit specificky na ty problémy migrace. Děkuji, Klode. A já chci nejprve poděkovat kolegům za jejich příspěvky, abych eh, pravdu řekla, já mnohé z nich zapracuji do toho stanoviska, protože zde zazněly důležité věci a mohou eh, tedy tomu stanovisku pomoci. Hovořilo se zde o realistickém přístupu a to bude i mým východiskem. Napíši, že není realistické si myslet, že můžeme zastavit eh, tento historický jev. To je potřeba si uvědomit. Jediný realistický přístup je přístup holistický. My jsme o tom v tomto výboru hodně mluvili a i jsme vypracovali usnesení na toto téma a myslím, že bychom měli využít tuto práci, kterou jsme již vypracovali interně eh, a eh, zmínit, že eh, ke zvládání migrace je třeba přistupovat holisticky. Ve výboru LIBE bychom se měli zaměřovat na specifické aspekty. a začít hovořit o terorismu, jak zde zaznělo, což je v bodu dva, v jednom z těch bodů, jako jedné z hlavních příčin. E, to trochu odvádí pozornost. My se musíme zaměřit na holistický obecný přístup, než na nějaké jednotlivosti, zvláště terorismus, protože to jde nad rámec cíle tohoto stanoviska a, a e, usnesení Bonka. My bychom se měli snažit e, spíše poukázat na některé body, eh, třeba ty, o kterých hovořila Birgit, já souhlasím s velkou většinou toho, co řekla. Já sama půjdu do hodně specifických detailů raději, než abych šla nad rámec holistického přístupu. Děkuji, Cecil. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 8. 8. září, pátek a hlasovat eh, ve výboru Libe 28. září. Děkuji za podrobnou debatu na toto důležité téma, i když se jedná pouze o stanovisko, i přesto je to pro nás důležité téma. Kolegové, ve 16.40 máme hlasování, takže do té doby si dáme přestávku, ale prosím, buďte zde úplně přesně v 16.40 a e, s připravenými elektronickými kartami. Děkuji. Please take your seats, colleagues. We'll start at 1640. Kolegové, zaujměte prosím svá místa. Okay, colleagues, if everyone is ready. Takže kolegové, jste-li všichni připraveni, zahájíme naše elektronické hlasování týkající se návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky eh, N akrylfetanilu kontrolním opatřením. Mm, pakliže si pan zpravodaj nepřeje umout se slovo, můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Dobře, začneme hlasovat, je to jediné hlasování a já otvírám hlasování. just indicate with your hand. Prosím pěkně, jenom mi dejte vědět. ruce. Mr. Uh, López Aguilar will be counted. López Aguilar bude započten, jeho hlas teď ukončuji hlasování. And that is carried 32 votes. Takže schváleno eh, jeden proti, 32 pro, pardon, nikdo proti, 32 pro a jeden se zdržel, takže blahopřeji panu. Colleagues. A to je konec hlasování, kolegové. A te... We just take a pause, colleagues, until 16.40. Kolegové, teď si uděláme krátkou přestávku do 16.45 a pak budeme pokračovat s bodem 7, což je eh, výměna názoru s komisařem, takže do 16.45 máme přestávku, ale prosím vás, abyste zůstali, protože záhy zahájíme, abychom diskutovali poslední bod. Drazí kolegové, děkuji vám mnohokrát, že jste zůstali na naší schůzi. Závěrečným bodem naší schůze je velmi významný bod, ku kterému je přítomen pan komisař. Jsem velice vděčný, že přišel rovněž jako pan Garkov, ředitel agentury EU LISA. E, pan komisař věnuje velkou pozornost tomuto botu týkající se zlepšování interoperability informačních systémů evropských Evropské unie, což spadá do kompetence našich výborů. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, že se tomu věnujete a že k tomuto tématu promluvíme. Eh, předtím dovolte, abych to krátce uvedl. Eh, tento bod se týká zveřejnění sdělení komise týkající se lepším interoperabilitě informačních systémů a analýzu minulého roku a náš výbor se zaobíral informačními systémy také u mnoha příležitostí eh, byla předložena celá řada eh, návrhů jako systémy STS, ADS ale zároveň se diskutuje o budoucnosti těchto informačních systémů. Na to pracuje skupina na vysoké úrovni a sledování této práce je naší prioritou. Jak už jsem řekl, je nesmírně důležité, abychom si vyslechli pana komisaře, protože toto téma je tak výsostně důležité pro nás, ale je to také velice odborná záležitost pro nás, ale E, uvědomujeme se její politickou důležitost zejména, takže mě velice těší, že mezi námi mohu přivítat Dimitrise a dát mu slovo, aby nám představil aktuální situaci týkající se tohoto tématu a poté požádám zástupce Evropské unie aby eh, nám představil svůj názor pana Garkova tady. A děkuji mnohokrát, že jste kolegové se dostavili i v takto pozdním odpoledni. Takže Dimitri si prosím pěkně eh, řekně nám něco o aktuální situaci v tomto tématu. A samozřejmě eh, vítejte po letní přestávce. Back to everybody. Ano, já jsem rád, že jsme se opět setkali. Doufám, že všichni jste prožili hezké léto a načerpali jste energie na následující měsíce, protože to nebude lehké, ale myslím si, že jsme všichni velice dobře připraveni. Takže nejprve bych chtěla vyjádřit poděkování výboru Libe a také přímo vám, pane předsedo, za to, že jste nás pozvali na toto důležité jednání. A jsem více než rád, že začínáme tento nový rok, nový pracovní rok právě touto rozpravou. Práce na přípravě politických koncepcí pokračuje a doufám, že v budoucnu se ještě často budeme střetávat, ale dnes bych se chtěl věnovat nejnovějšímu vývoji v naší práci, která usiluje o interoperabilitu. A s tím je úzce spojené také téma, jak posílit systém eh, práce eh, agentury EULISA. Eh, potřebujeme, aby mezi členskými státy a evropskými agenturami, donucovacími orgány a soudními orgány fungovala hladká výměna dat a také se to musí týkat i spolupráce s různými <clears throat> orgány vnitra. To je naprosto zásadní, abychom mohli reagovat na bezpečnostní hrozby dneška i zítřka a abychom mohli eh, vyplnit očekávání našich občanů. Musíme vytvořit prostředí důvěry, Členské státy mm, musí také mm, ukázat to, že takové prostředí existuje, protože jinak se nám nikdy nepodaří dosáhnout eh, skutečné a účinné bezpečnostní unie. Nedávno proběhly teroristické útoky v Barceloně, v Turku, v Londýně a také i v Berlíně. A tyto teroristické útoky bez pochyby ukázaly, že Eh, by mm, bylo možné zabránit eh, těmto eh, útokům nebo těmto škodám, kdyby, bylo, mm, kdyby se lépe sdílely informace. V současnosti máme různé informační systémy, které mají pohraniční stráž k dispozici. Máme šengenský informační systém a vízový informační systém, dále Eurodac, Europol, systémy Europolu, prýmské mm, systémy a další. Také rychle provádíme evropský systém jmené evidence cestujících, systém PNR, který velice dobře znáte. Soustavně apeluji na členské státy, aby plně využili potenciál těchto všech informačních systémů. Intenzivně pracujeme na tom, abychom podpořili členské státy finančně ale i odborně a abychom jim také mm, sdělovali osvědčené postupy. V loňském roce jsme se bohužel museli poučit z teroristických e, ataků, ale díky tomu se tyto systémy právě začaly asi lépe využívat, zejména šengenský informační systém začaly členské státy využívat lépe, ale je zapotřebí ještě učinit více. A když říkám více, tak tím nemyslím více ve smyslu kvantity. Nechceme, aby vznikaly další a další e, informační systémy. Chceme spíše lepším způsobem využít systémy, které již existují a chceme odstranit různé nedostatky, které existují v té architektuře zprávy údajů v EU. Pracujeme na celém balíčku návrhů, které mají posílit a také zlepšit šengenský informační systém, um, vlastně respektive ta práce skončila v prosinci loňského roku. Vím, že také uh, se na tom podílel hodně pan Coelho. A jak víte, tak se také, je se také návrh nového systému vstupu a výstupu, entry-exit systém, který zcela změní um, zprávu hranic. Chtěl bych vyjádřit poděkování panu Diasi Demerovi a rovněž týmu stínových zpravodajů za to, že dosáhli dohody s radou a také se těším na poslední fázi, kterou bude schválení v říjnu. Také jsme navrhli eh, nový systém, systém Evropské unie pro cestovní informace a povolení, systém ETIAS, který umožní předem přeskoumat eh, osoby, které se chystají vycestovat do Evropské unie. A to je vlastně další taková, eh, další kamínek v té mozaice, protože zatím nám tyto informace chyběly. Vím, že paní Gal a vlastně vy všichni na tom teď intenzivně pracujete. A chtěl bych vás požádat, abyste co nejrychleji eh, tuto věc schválili. No a poslední věc, eh, v červenci jsme schválili také Evropský informační systém rejstříku trestů i pro eh, státní příslušníky třetích zemí, což dá donucovacím orgánům a soudním orgánům silnější nástroj v boji proti přeshraniční trestné činnosti. Teď mi dovolte několik slov k interoperabilitě. Koexistence těch existujících i těch navrhovaných systémů nestačí. Musíme si klást otázku, v čem tkví užitečnost těchto systémů, pokud ty jednotlivé systémy jsou izolované a nedokáží spolu komunikovat. Je důležité, aby ty informace byly interoperabilní, abychom je mohli využít. Musí zde být propojenost jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Donocovací orgány, pohraniční stráž i spravodajské služby musí mít k dispozici přesné informace, vlastně ze všech těchto informačních systémů, aby pak mohli činit v pravou chvíli pravé rozhodnutí. Interoperabilita se musí týkat i e, donucovacích orgánů, které by e, měly mít e, určitý omezený přístup do určitých systémů, které vlastně jim zcela mm, nejsou úplně v jejich kompetenci, protože by jim to mělo eh, eh, mm, přispět k tomu, aby mohli odrazovat od eh, trestné činnosti nebo ji nějakým způsobem předcházet. Je důležité, aby zde bylo interoperabilní prostředí, které bude také spolupracovat i se systémem SIS, VIS, Eurodacem, ETIASem a také se systémy dat Europolu. Během roku 2016 jsme eh, se této věci věnovala zvláštní skupina, která porovnávala různé otázky interoperability, sledovala to, jak ty systémy vypadají, jaké se chystají. Um, Europol, eh, Interpol, Prim a další a snažili se zamyslet nad tím, jak odstranit ty nedostatky v sdílení informací. Tato Eh, skupina potvrdila, že je důležité mít ten nový přístup k řízení údajů pro eh, otázky řízení hranic. Všechny relevantní eh, systémy informací musí být navzájem interoperabilní. Tato skupina rovněž potvrdila, že je možné tohoto cíle dosáhnout a zároveň zcela dodržovat ochranu osobních údajů, což je klíčové. Zdůraznili jsme, že jednotlivé systémy musí respektovat zásady nezbytnosti a proporčnosti. Mm, jsou zde konkrétní eh, pravidla ochrany údajů, eh, například k tomu, kdo má přístup k údajům, kdo může nahlížet eh, do těch údajů. Pak tam jsou určité kategorie údajů, snaha uchovávat co nejmenší počet dat a chci jasně říci, že nechceme vytvořit nějaký systém Big Brother. Interoperabilita eh, nemá být něčím, co eh, oslabí lidská práva, základní práva. Naopak, musí to být něco, co bude chránit naše základní práva na bezpečnost, na mobilitu tento systém eh, nám dává příležitost eh, zlepšit eh, naši ochranu, vytvořit ehm, odolnější systém a zároveň tedy to umožní lepším způsobem hospodařit s těmi informacemi. Nicméně jsou tam stále určitá, určité pojistky na ochranu uchovávání dat a my také zaručíme, že vždy, vždy budou tyto pojistky ehm, platné. Je zde Agentura pro základní práva Evropské unie a pak je zde také Evropský inspektor ochrany údajů, kteří jsou velice úzce zapojeni do této práce a dohlížejí na to. Technické také proběhly různé technické schůzky s radou a s komisí, které tedy hovořily o tom, jaké budou další kroky až tedy do roku 2020, kdyby ten systém měl být dokončen. A jsem přesvědčen, že do konce tohoto roku již budeme schopni předložit na stůl solidní návrh, jak interoperability dosáhnout. Chtěl bych poděkovat i panu Kálkovi a jeho týmu, agentuře EULISA, která se podílela na této práci, ale chtěl bych jim poděkovat i celkově za veškerou vynikající práci, kterou odvádějí. Agentura EULISA bude takovým hlavním ehm, úhlem naší práce. Tato agentura již teď hraje zásadní roli eh, v řízení různých informačních systémů, jako je třeba systém SIS nebo VIS a bude, to i těch, bude se to týkat i těch budoucích systémů, například systému ETIAS nebo systému vstupu a výstupu. Z toho důvodu v červnu jsme předložili návrh na to, aby agentura e, získala nový mandát, obnovený mandát. A hovoří se tam o tom, že tedy ta e, agentura má velice důležitý úkol zaručit e, vysokou kvalitu dat. Tato agentura bude také Eh, hostit vlastně ty nové systémy a bude také plnit nové úkoly, které souvisejí s snahou o interoperabilitu. Mm, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, abychom zajistili bezpečnost našich občanů, musíme maximalizovat přínos těchto informačních systémů. Musíme zajistit to, že, všech, že, že pohraniční stráž i všechny donucovací orgány budou mít k dispozici veškeré informace, které potřebují a že budou mít k dispozici včas a jsem si jist, že také i nový mandát agentury EULISA přispěje k tomuto cíli a těším se i na spolupráci s vámi na těchto nových návrzích. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A teď dáme slovo řediteli EU Líza, panu Garkovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost se zúčastnit dnes této debaty, která je velmi důležitá, jak řekl pan komisař. Eh, úvodem chci říci, že v současné době jsme svědky transformace eh, v doméně justice a vnitra. Na jedné straně teď úplně závisíme na informacích, údajích a výměně a na druhé straně dochází k rychlé konvergenci mezi vnitřní bezpečností, zvládáním hranic a zvládáním migrace a proto nebudeme již eh, vytvářet informační systémy izolovaně. Takže práce odvedená eh, skupinou odborníků na vysoké úrovni jasně eh, naznačuje, že i členské státy vidí výhody a příležitosti v interoperabilitě a v dobré implementaci za účelem zvýšení účinnosti současných a budoucích informačních systémech na evropské úrovni a zároveň eh, propojený přístup zvládání nebo kontroly dat je skutečně Eh, zapotřebí, abychom zabezpečili hranice EU. Zároveň je třeba jasně říci, že sama o sobě interoperabilita není hrozbou eh, základních práv. Naopak interoperabilita představuje další pojistku a posílení eh, na soukromí a ochranu údajů a to je důležité, protože interoperabilita není o spojování, fuzování databází, není to o poskytování přístupu každému a všem do těch systémů. Týká se především účinnosti a účinného využívání schromážděných informací. V tomto smyslu agentura EU LISA již během práce skupiny na vysoké úrovni a na základě závěrů ze závěrečné zprávy provedla eh, významné, významný počet úkolů eh, k proskoumání těch různých zjištění, aby bylo možné navrhnout optimální technická řešení, aby se interoperabilita stala skutečností. Vyjmenuji některé z nich. Eh, studie sdílených eh, biometrických údajů eh, byla dokončena a výsledky byly představeny 27. července a do konce října bude dokončena i druhá fáze. Ta studie se týká návrhu architektury, která poskytne účinnější a bezpečnější způsob eh, kontroly využívání biometrických údajů na evropské úrovni v plné schodě eh, s nařízením o ochraně údajů a eh, v souladu s doporučením Evropského inspektora ochrany údajů. Ta druhá část údaje již se blíží svému ukončení, vyplyne z ní další řada důležitých návrhů práce na evropském vyhledávacím portálu postupuje. V nadcházejících měsících budeme mít výsledek první fáze této studie, která navrhne přístup, co se týče důkazu konceptu, který dostaneme následující měsíc po první fázi. A studie o e, e, Common Identity Repository, e, ta by měla být hotová do prosince jedná se o společné úložiště údajů totožnosti, ta bude hotová v prosinci, hodně práce eh, tak bylo také odvedeno o ochraně eh, údajů a komunikaci mezi členskými státy a agenturou EULISA. Interoperabilita tedy poskytuje velikou a významnou příležitost k posílení vnitřní bezpečnosti a ochrany hranic v Evropě a podle názoru EU LISA je potřeba ji plně využívat a tato agentura je také připravena převzít nové odpovědnosti podle našeho nového mandátu a pokračovat v naší práci na interoperabilitě a posilování informační výměny v Evropě. Děkuji, pane Karkové. Kolegové, Nyní zahájíme debatu, každý dvě až tři minuty. Jsem rád, že se mnoho z vás přihlásilo o slovo, jsem rád, že máme takovou bohatou účast. Eh, nejprve paní Mecela. Děkuji. Eh, pane předsedo, já se nejprve chci eh, omluvit za to, že jsem tady nebyla na celou debatu, protože jsme měli hlasování v jiném výboru. Děkuji vám oběma za prezentace o pokroku k dosažení interoperability evropských inovačních systémů. Jak víte, frakce EPP nejen toto podporuje, ale považuje zlepšení interoperability informačních systémů jako svou prioritu, také s cílem zabránění útoků v Evropě. Již e, vypracované databáze a systémy, které se teď vyjednávají, by měly být lépe propojeny, aby e, naši ochránci hranic, donucovací orgány, justiční orgány, policisté a další měli přístup k relevantním informacím. Mělo by to také Eh, vést k efektivnímu využívání, eh, využívání podvodných eh, identit ze strany teroristů. Máme, máme také důležitá ustanovení, co se týče systému vstupu, výstupu, to je důležité. Co se týče interoperability, já bych ráda slyšela více podrobností o tom, jak spokojeni jste s pokrokem doposud dosaženým. Postupujeme dostatečně rychle a může parlament jakýmkoliv způsobem pomoci. Souhlasím s kolegy, kteří eh, poukazují na význam respektování práv a svobod a jsem ráda, že i komise toto zdůraznila, protože v tomto eh, v tomto směru musíme eh, splnit očekávání občanů. Děkuji, Roberto. Pan Sipl. Děkuji vám mnohokrát. Dovolte, abych se nejprve pokusila zopakovat jednoduchými slovy, co jsem pochopila, o čem tedy snad hovoříme. Dnes situace vypadá tak, že policejní důstojníci hledají specifické informace a že by se měla otevřít jedna databáze a kdo se chce dostat do té databáze může, potom se zavře ta databáze, pak se otevře znova druhá databáze, aby se podíval příslušný policejní pracovník tam, zase ji zavře, pak do třetí a tak dále a tak dále. Takže interoperabilita by měla tento komplikovaný systém zlepšit při tedy hledání informací tak, aby jedním eh, kliknutím eh, byla generována či objevila se ta data, ke kterým má příslušný policejní úředník přístup. To zní dobře. Máme tady dodatečné pojistky pro ochranu osobních údajů. To je báječné, ale interoperabilita neexistuje sama o sobě, ale závisí na systémech, které máme a na databázích. A můj dojem je občas takový, že než začneme s tímto, způsob, s, tímto mm, s touto operabilitou, snažíme se zvýšit stávající databáze údajů tím, že se sbírá stále více údajů, které umožňují stále více lidem k ním přístup a nakonec tedy každý bude moci mít náhled k více údajům, než jak tomu je dnes. A chci se zeptat také dodatečně na ty různé databáze, protože říkáme, nebo snaž, občas máme tendenci říkat, že potřebujeme více údajů v jedné jediné databázi, protože jinak tady bude nějaká propast. Ale jak chceme rozhodnout, zda a kde konkrétně tady existuje nějaká díra, nějaká mezera, když efektivně nevyužíváme to, co již existuje a co je na stole. To znamená evaluace stávajících opatření, a jak jsou využívána, to tak trochu postrádám a opět vlastně do určité míry navyšujeme eh, údaje, než abychom zabezpečili to, abychom měli k dispozici validní a platné údaje. Vy jste se zmínil o PNR. PNR. A ráda bych připomněla všech, že máme tady určité stanovisko soudního dvora, abych to tak řekla, eh, protože Evropský parlament řekl, že co se týče konkrétního textu, eh, dohody mezi EU a Kanadou a PNR, že se nedomníváme, že je správná. Teď máme eh, názor soudu a když se podívám na evropské PNR, PNR, tedy myslím se, že tady jsou podobná vyjádření. E, zřejmě členské státy zrovna tedy se nevrhají na to, aby implementovali tuto evropskou úroveň. Neměli bychom si vzít čas na to, abychom se podívali na detaily. E, zda je to tedy podobné s tou dohodou, e, té dohodě s Kanadou, než budeme plně, aby se to plně implementovalo, než aby předtím, než se to bude implementovat, aby potom nám neříkali, že se to implementovalo špatně. Děkuji vám. Děkuji a také děkuji, že jste se držel svého řečnického času, protože máme dlouhý seznam řečníků. Nyní Sofie Intervelt. Děkuji, pane předsedo. Takže zaprvé bych chtěla jasně říci, na jaké straně se nacházím. Silně podporuji sdílení informací a interoperability a dokonce volám i potom, aby zde bylo povinné, závazné sdílení informací, nicméně to EPP a členské státy zamítly. Ale pokaždé, když si vyslechnu takovou prezentaci, jako jsme dnes měli, tak mi to připomíná mm, takové ty ehm, takové ty mm, prezentace různých podobných obchodníků, které vám e, slíbí, že budete mít e, skvělé tělo poté, co budete cvičit na jejich rotopedu, ale ta realita bývá jiná. Takže já si myslím, že se musíme podívat na realitu. Chtěla, já bych se na to chtěla podívat také z otázky transparentnosti. Pokaždé, když jsme jako Evropský parlament požádáni, abychom eh, podepsali nějaký eh, biankošek Evropské komise, tak eh, to za námi přijdou, ale vždycky, když potom chceme zjistit, jak to tedy vypadá, tak před námi zaklapnete dveře. Takže co se týče PNR, řekli jste, že eh, budete financovat různé projekty, vy eh, financujete eh, vnitrostátní systémy PNR, což je dobré, já to akceptuji, ale nyní bych se chtěla, já jsem tedy žádala komisi o to, aby provedla evaluaci, která ukáže, jak byly ty peníze rozděleny. A komise mi to odmítla. A Máme se také různé podezření z nesprávných administrativních postupů, takže jak, eh, jak můžete zase za námi přijít a žádat nás o vlastně schválení, dávat další peníze na něco, když vůbec nám nedovolíte, aby parlament eh, mm, vykonával smysluplný dohled nad tím, nad těmito penězi. A také stále dokola říkáte, že to všechno bude naprosto splňovat všechny um, principy ochrany údajů a tak dále ale já musím říci, že už jsem zde poměrně dlouho, abych řekla, že ano, je pravda, že občas toho Evropského inspektora ochrany údajů konsultujeme, ale většinou vůbec pak nebereme na vědomí ten jeho názor. Takže mě zajímá, zda opravdu se pak budete řídit také tím, co vám ti konsultanti řeknou v těchto věcech. A nakonec bych ještě chtěla říci, že opravdu velice podporuji to, abychom sdíleli informace, ale jaká jsou pojistky a záruky pro občany? Dovolte mi konkrétní příklad. Tento týden v Nizozemsku jsme zjistili, že daňové orgány Eh, ilegálně a úmyslně eh, vlastně eh, jak si vlastně ukradli údaje občanů, které se týkaly poznávacích značek a e, pokud tedy potom ty informace se budou e, sdílet po celé Evropě, tak potom vlastně s tím budou mnohem větší problémy. Takže já bych podpořila veškeré návrhy, které se týkají sdílení informací, ale už jsem opakovaně řekla, že tam musí být na druhé straně pojistky a záruky e, toho systému. A mě by zajímalo více podrobností právě o tom, jak to chcete, jak si zabezpečit. Děkuji za slovo. Já bych také chtěl poděkovat, že se mohu účastnit této diskuse a že, vás, a že se vlastně dozvídáme, jak to všechno pokračuje. Jsem velice rád, že už také jste nás informovala o tom, že proběhly určité změny, o které jsme také žádali. Opravdu je důležité, abychom umožnili politicky, legálně i technicky tuto výměnu údajů, protože Většinou už jsme se na tom shodli, ať se týče Europolu nebo Schengenského informačního systému a i ohledně těch dalších eh, systémů. Většina, nebo hodně těch systémů už funguje a i třeba v loňském roce jsme velice často zjistili, že výměna informací, na níž jsme se shodli mezi členskými státy, nefunguje žádným způsobem, že třeba ty informace nejsou ukládány do těch systémů a že i když už tam ta informace je v tom systému, tak vlastně, že ji nikdo nevyužije, což je um, naprosto, eh, což je škoda, protože uh, nemá cenu, aby se tam ukládalo stále více a více údajů a pak ty údaje nebyly řádně využity. Tento návrh chce také posílit eh, možnosti, jak legálně propojovat tyto systémy a chce zlepšit ještě propojenost systému, ale já si myslím, že by se to mělo omezit na to, eh, aby bylo možné jak si vstoupit do toho jiného systému a třeba tam něco ověřit, aby to, eh, aby to zkrátilo čas, aby to všechno bylo rychlejší. Takže je důležité mm, já podporuji tedy interoperabilitu a je důležité, aby to také i respektovalo principy ochrany osobních údajů. Ale neměl by se měnit smysl těchto systémů, měli bychom velice obezřetně dbát na to, aby k tomu nedocházelo. Takže je dobré posílit vše, co je legálně možné a to, co jsme politicky schválili, tak to si myslím, že by se tak mělo učinit. Pak ještě jedna věc, na kterou bych chtěl vědět, nebo které bych chtěl vědět podrobnosti. Bylo vyneseno mnoho soudních eh, výroků Evropského soudního dvora na toto téma a také zde byla nedávno otázka, co je přiměřené, co se týče eh, ukládání a skladování osobních údajů pro ty bezpečnostní mm, účely. A chtěl bych říci, že už od roku 2014 až po eh, stanovisko eh, o domluvě mezi PNR, o PNR mezi EU a Kanadou. Všechny tyto rozsudky hovoří naprosto jasně a říkají to, že skladování a uchovávání a sběr osobních údajů naprosto všech občanů na delší dobu není odůvodněné. Je možné to odůvodnit pouze v některém kontextu, pouze na určitou konkrétní dobu a musí to být všechno třeba um, odůvodněno nějakým podezřením z nějaké závažné trestné činnosti. Takže ve stejné chvíli, kdy pracujeme na interoperabilitě, bychom měli zlepšit ty stávající systém i v tomto ohledu, protože jinak zde budou eh, systémy, které vlastně budou v tomto ohledu nelegální. A pak chci ještě pohovořit o tom systému PNR s Kanadou. Cestovní údaje by měly být vymazány po té, co už nejsou zapotřebí. To znamená, že například, když ten člověk už zakončil tu svou cestu, tak by vlastně ty údaje už měly být vymazány. Uh, Máme zde evropský systém PNR a teď jsme také odhlasovali systém vstupu a výstupu. A ani v jednom tom systému se nehovoří o tom, že v okamžiku, kdy ten člověk dokončí svou cestu a že ten člověk, a když ten člověk není nějak podezřelý, že se provede výmaz těch eh, údajů. To je velký problém, který by měl být napraven a já bych vás chtěl požádat, abyste i na tom také ještě zapracovali. Děkuji nyní Marie Christine Beržia. Děkuji vám. Připomněl jste nám, pane předsedo, eh, že se jedná o inteligentní hranice a já mám trošku špatný pocit z tohoto slovníku. Já nevím, co to je inteligentní hranice a nejsem si jistá, zda technika eh, způsobí, že ty věci budou inteligentnější. Vy jste řekl, pane komisaři, že se nejedná o velkého bratra, o Big Brother. No, vyslechla jsem si to, ale myslím si, že záleží na to pro koho, protože ne se všemi se nakládá rovnoprávně z hlediska těch systémů. Více či méně tady je 15 textů v současné době, které jsou v Evropském parlamentu a které všechny jdou stejným směrem a tedy posílit v uvozovkách bezpečnost. Já jsem samozřejmě pro posílení bezpečnosti, pro posílení evropské bezpečnosti, ale za takových podmínek, aby to nerušilo, aby to nebylo proti ochraně osobních údajů. Já už nevím, kdo tady řekl, že to je text, který je odborný i politický ale prostě prostřednictvím techniky se tady ruší politická vise, vize věcí, protože v té politické vizi dochází ke stále většímu zmatení. Drazí kolegové, podívejte se na to, jak se rozvíjí používaný jazyk eh, od té doby, co se zavedl ten slovník inteligentní hranice a smíchává se to eh, s migrační otázkou a s terorismem. Ráda bych připomněla, že většina eh, těch, kteří spáchali teroristické útoky na půdě Evropské unie, nebyli cizinci, ale byli evropskými občany. A ráda bych vám dala příklad. ETIAS. ETIAS to je evropský dokument o cestování, který by měl eh, registrovat občany, tedy promiňte, občany, eh, kteří nejsou příslušníci Evropské unie, které ne, kteří nepotřebují víza. Ale to, tady k tomu je zapotřebí více informací než těch, kteří potřebují výzum. A to znamená právo těch, kteří jsou z třetích států, pocházejí, nejsou chráněna, jako například ze Sýrie. Eh, například se vyžadují od nich eh, zdravotní údaje a to tedy nechápu, co tyto zdravotní údaje mají, co pohledávat v tomto systému. A za druhé, Eh, proč eh, se otázka tě zdá Frontexu a, nebe, a ne OISA? Protože vy jste řekli, že OISA by měla strážit rovnost těch systémů. Proč tady dochází k této odchylce a eh, dalo se to do Frontexu, ten ETIAS? A za druhé, rozvoj šengenského informačního systému SIS aniž by došlo ke skutečné evaluaci, to už tady zaznělo, ke skutečnému hodnocení. A proč najednou se vytváří nástroj v rámci policejního servisu, než aby se chránila práva do osob, oso, osobních údajů dotyčných osob. Evropský, evropští občané mají právo na bezpečnost, ale ne za jakoukoliv cenu na rozdíl od toho, co jste říkal, eh, tak se sbírá stále více údajů na stále delší dobu a eh, nezohledňují se vůbec lidská práva a stále méně se zohledňují. Eh, čili za těmi texty, které se nám předkládají, už vůbec nechápeme příspěvek těchto ustanovení. Takovým způsobem se tyto, ten vlastní text a obsah skrývá za tou takzvanou odbornou otázkou. Máme čas, pane komisaři, i když se máme stát operačním až do roku 2020, jsme v roce 2017 a máme tedy čas, abychom ještě vytvořili určité studie, než eh, dojde k vytvoření legislativy a nebudeme ve spoždění. Je třeba připomenout členské státy jejich odpovědnost. Já chápu velice dobře, že obvinovat členské státy, že nedodržují bezpečnost. Tady máme samozřejmě potřebu pracovat zejména na úrovni evropské, aby komise předkládala návrhy legislativy ale eh, i když to je evropská kompetence, budou to členské státy, který, které ji budou implementovat. Eh, čili a teď eh, je přece to tak, že některé státy vůbec nerealizují určitá ustanovení a nedodržuje zejména to, co se týče ochrany osobních údajů. Mohu vám tady citovat země, které nerespektují evropské hodnoty. Děkuji, Laura Ferrari. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také, pane komisaři Abramopulosi, že jste mezi nás dnes odpoledne přišel. Já jsem naprosto přesvědčena, že je životně důležité, abychom posílili interoperabilitu informačních systémů. Už to opakujeme dlouho, takže velmi vítám návrh komise k eh, intenzivnější výměně informací. Moje otázka bude stručná, zajímá mě. Jak toto všechno bude fungovat? Můžete nám to teď říci? Jak bude tato interoperabilita informací fungovat? Vznikne jakási nadstavba, nějaká další databáze obsahující informace ze všech stávajících databází a nebo vznikne více propojení mezi informacemi ve stávajících databázích. To je důležité, protože když se podíváme na nařízení Dublin a Eurodac 2, když chcete získat jednotlivou informaci, musíte eh, si ji vyhledat v nějaké jednotlivé databázi a každá ta databáze funguje izolovaně, nejsou propojené. A eh, jak eh, řekl kolega Albrecht, výměna informací mezi členskými státy také v minulosti dobře nefungovala, někdy z administrativních byrokratických důvodů, ale někdy i vinou skepticismu a nedůvěry. Takže mě by opravdu zajímalo, jak tato interoperabilita bude vypadat prakticky a s jakými náklady bude spojeno provozování této nové platformy či mechanismu. Děkuji. Paní předsedající, Eh, pane předsedající, eh, pane komisaři eh, Avramopulosi, děkuji za vaše obsažné úvodní poznámky a děkuji také panu Garkovovi za jeho informace. Všichni se asi shodneme, že účinné sdílení informací mezi různými databázemi je zcela nezbytné. Nesmíme připustit situaci, kdy důstojníci v terénu nebudou mít přesné informace eh, kvůli chyb, chybějící funkčnosti, informačním nedostatkům a tak dále. Mám otázku. Zpráva, sedmá zpráva o pokroku, o bezpečnostní unii odkazuje na skutečnost, že eh, zpráva eh, odborníků nepoukazovala na to, že vlastně v určité oblasti máme problémy. Eh, eh, Evropská komise eh, se zabývala situací na mořích a, a snažila se zaregistrovat pohyb těch evropských občanů, kteří jsou identifikováni jako eventuálně zapojení do terorismu. jaký konkrétní rozvoj ohledně tohoto problému ve světle bezpečnosti nebo bezpečnostních eh, hrozeb pocházejících od evropských eh, občanů eh, komise nedávno zajistila. Co se týče interoperability, mám otázku. Kdy přesně se domníváte, že dosáhneme interoperability z technického a správního hlediska. A v návaznosti na projev paní Ferrery které země nechtějí spolupracovat na tomto a proč? Mohl byste nám tyto informace poskytnout? Děkuji. Děkuji, Marie Lauresten. Děkuji. Eh, moje otázka míří na pana Garkova. Pro nás je velice důležité nejen si vyslechnout nějaká obecná prohlášení, politická prohlášení, ale EU-LISA je vlastně jakousi technickou laboratoří pro Evropskou unii, kde se budou všechny ty obecné zásady realizovat. Proto moje otázka bude trochu konkrétnější, co se týče té bezpečnosti. Eh, pane Garkové, vy jste řekl, že interoperabilita nesnižuje úroveň ochrany údajů, že naopak bude ochrana údajů silnější, až zavedete interoperabilitu. To je významný výrok a mě by zajímalo, jestli to teď a tady můžete dokázat. Jestli nám můžete říci, jak se toto provede. Zajímají mě dvě věci. Máme eh, ukotvená určitá pravidla, která vyžadují analýzu rizik. Ptám se tedy, provedli jste analýzu rizik a můžete nám říci, která hlavní rizika jste v tomto procesu eh, pojmenovali v tom procesu provádění té interoperability a moje druhá otázka se týká toho, když jste identifikovali rizika, řekl jste, že jste konzultovali tedy toto eh, s inspektorem ochrany údajů. O kterých otázkách jste s ním tedy mluvili a jak tato spolupráce fungovala? Mrs. Winberg, please. Děkuji, paní Swinberg. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji také panu Avramopoulosovi. Silnější a hladší eh, funkční systémy jsou něco, co se jistě potřebujeme, s tím souhlasím. A souhlasím také i s mnohými, kteří řekli, že potřebujeme tyto systémy lépe synchronizovat a že na to musíme ještě zapracovat. A to, jak se říká, velký bratr tě sleduje, já si myslím, že potřebujeme určitou míru monitorování a dozoru. Já sama třeba nemám problém s tím, když si vybírám z bankomatu peníze, abych vlastně tam byl ten můj záznam v tom bankomatu. Ehm, myslím si, že když je ta situace, jaká je, tak musíme souhlasit s tím, abychom byli do určité míry vlastně pod dozorem, pod dohledem. Třeba PNR je dobrá, eh, dobrá věc. Takže toto vše je dobrým krokem, dobrým směrem. Ale často jsme svědky toho, že mm, vlastně stejně ty systémy nezachytí třeba nějaké zločince, kteří eh, přilétají letadlem. Eh, a přes naše hranice sem vlastně sem valí lidé a my vlastně vůbec nevíme, kdo ti lidé jsou. Takže si myslím, že bychom nejprve měli začít eh, hlídat eh, své hranice. Protože když dojde k nějakému velkému přílivu osob, tak eh, víme vlastně, že i třeba někteří teroristi vlastně neprošli těmi, nebyli vlastně nějak zkontrolováni. Musíme chránit evropské občany protože ti zločinci nepřiletí těmi letadly, které jsou kontrolovány, nejsou hloupí. Takže já si myslím, že některé ty systémy nefungují těchto kontrol a od listopadu to bude tak, že vlastně na některých, na některých hranicích vlastně ani nebudou moci být ty um, kontroly prováděny, takže ta, ta situace se ještě zhorší. Děkuji. Paní Čenic. Ano, děkuji, pane předsedo. Paní Čenice. Já bych chtěl také poděkovat panu komisaři i řediteli příslušného oddělení za jejich prezentaci a za úvod do této věci, která je velice důležitá pro bezpečnost našich zemí. Už jsem při několika příležitostech hovořila o tom, že jsem pro spolupráci a že jsem pro sdílení těchto informací pro bezpečnostní účely, takže vítám myšlenky interoperability všech informačních systémů. Nicméně Ráda bych ještě položila takovou obecnou otázku. Pan komisař hovořil o tom, že mezi členskými státy a Evropskou unii by měla být určité, určité klema důvěry. Eh, ale tedy bohužel mm, k té, bohužel tedy ta nutnost spolupráce bezpeč, v oblasti bezpečnosti byla způsobena i těmi teroristickými útoky v poslední době. stále ještě existují nedostatky ve sdílení informací. Takže, jak už jsem říkala, tak eh, jsem ráda, že je tato myšlenka zlepšit interoperabilitu informačních systémů. Doufejme tedy, že zde bude ten evropský portál pro vyhledávání a vlastně, že zde bude i jednotný, jednotné místo, kde budou schromažďovány údaje, což zlepší jak práci policie nebo donucovacích orgánů. Nicméně já mám jednu otázku a na to bych, to bych vám chtěla položit. Máte pocit, že interoperabilita informačních systémů skutečně přispěje, pardon, bude, bude skutečně lépe využívána členskými státy? Že tedy ty členské státy budou lépe využívat ty databáze? Hmm, domníváte se, že opravdu jim to pomůže hmm, přejít eh, všechny ty problémy? Hmm, Eh, které v minulosti jim zabraňovaly sdílet informace, protože my jsme nabízeli různou podporu, finanční podporu, školení a tak dále. Takže jak je možné opravdu dosáhnout toho cíle, že ta interoperabilita bude využívána, že bude fungovat? A pane Gorkové, vy jste velice dobře upozornil na skutečnost, že interoperabilita informačních systémů znamená to, že musíme eh, Mm, také, mm, nebo že to souvisí s eh, ochranou hranic a zřízením migračních toků. Mm, dokážete zaručit eh, ochranu soukromí občanů a jejich základních práv, vzhledem k tomu, jak je to všechno složité? Mohl byste se trošku podrobněji rozhovořit o tom, jakých výsledků chcete dosáhnout dík taky zlepšení interoperability těch datových systémů. A pak mám ještě mm, konkrétnější nebo specifičtější dotazy. Agentura EULISA má určité zdroje. Já jsem zpravodajkou za skupinu SAD na toto téma. A nejedná se pouze o zdroje finanční, ale otázkou, zda, pro tu, zda ta agentura má i další zdroje, a zda tyto zdroje jsou e, dostatečně, dostatečné pro ty cíle, anebo zda ty prostředky a zdroje agentury nutné navýšit. Děkuji nyní paní Ana Gomeš. Děkuji, já bych chtěla rovněž poděkovat panu komisaři i panu Ferkovi za to, že mezi nás přišli a děkuji jim také za informace, které nám poskytli. Mé dotazy zacházejí trochu za rámec tématu interoperability a operability agentury ELISA. EULISA. Samozřejmě teď beru v úvahu to, co jste zaznělo, o tom jste hovořili o tom, že budeme chránit, že budou chráněny osobní údaje, že tam bude omezení eh, pouze na určité účely a tak dále, že to bude eh, systém, který ale nebude takovým tím negativním velkým bratrem. Já se chci zeptat, Jaké jsou tedy ty překážky, které zabraňují interoperabilitě? Já myslím, že nejsou ani tak technické, jako politické. Podívejme se třeba ty nedávné útoky v Barceloně. Bylo, bylo řečeno, že, ti, že těm eh, pardon, tedy, že určité orgány vlastně neměly vůbec přístup k těm informacím o těch eh, lidech, kteří ehm, spáchali ty útoky, že vlastně ty informace potom eh, byly obdrženy až z jiného členského státu. Takže tam byly určité politické bariéry. Vlastně byly to politické bariéry, které existovaly uvnitř Španělska. A eh, takže je to, eh, v určitých členských státech jsou tyto jakési vnitřní politické bariéry. A stejné je to se systémem PNR. Pane komisaři, já se omlouvám, ale členské, některé členské státy eh, velice rychle odsoudil Evropský parlament, že příliš pomalu schvalujeme PNR, ale teď, když je to schválené, tak eh, zase členské státy velice pomalu tento systém zavádějí. A například eh, vůbec tam nejsou stále ještě za, vlastně do toho systému zahrnuty čártrové lety, protože členské státy to nechtěly a také tam vůbec nejsou vlastně zahrnuty soukromé lety. Takže pokud nějaký saudský princ přiletí eh, do Evropy, pokud si zaletí na riviéru, na nějaké zajímavé místo, tak eh, zkrátka si může eh, přiletět jakýmkoliv letadlem a zaletět si kam chce. A může sebou také na palubě toho letadla vést třeba nějakou tajnou zásilku nebo plné pytle peněz a vlastně nikdo to nekontroluje, nikam, nikde to neprochází žádnou kontrolou. A také chci říci, že tak obecně se má za to, že teroristé přechází ze zahraničí, ale ukazuje se, že jsou to často lidé, kteří vyrostli v Evropě. Ale členské státy eh, nedostatečně investují do různých deradikalizačních programů, ani do programů, které Eh, chtějí předcházet radikalizaci. A ne, nejsou zde dostatečné programy ze strany členských států, které by cílily na určité komunity. Takže jak je to třeba s kontrolou e, toho, aby do Evropy přijížděli imámové, kteří jsou e, jaksi úkolováni, abyste působili negativně? Co se týče té šengenské skupiny, tak tu podporuji. Pan Carlos Coelho ji řídí, ale zajímá mě, co třeba členské státy a komise učinili v některých věcech, například eh, v jednom členském státu, a jich asi i více, Eh, tam třeba v jednom státu bylo výzum odmítnuto a jiný členský stát to výzum udělil, tak jak je to možné? Takže asi je tam nějaká korupce. A možná i tedy mm, přímo v tom orgánu, který to výzum uděluje. Takže některé země pak mají vlastně speciální programy zlatých víz nebo eh, další eh, takové speciální programy, kde e, vlastně se korupcí udělují víza i tam, ta šengenská víza, která by vlastně vůbec být, e, vy, e, měla být vydávána a velice dobře víte, o kom hovořím. Ano, děkuji. Teď tedy hovoříme konkrétně o vízech, říká pan předseda a nyní paní Sisol jako poslední. Děkuji mnohokrát, Klode. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. A děkuji také panu řediteli Dakovi. Já bych něco ráda řekla, protože já jsem v tomto letě navštívila hotspoty. A e, hovořila jsem dlouho se zástupci e, von Europol a také e, jsem viděla, jak se sbírají údaje a moje otázka se týká operability, interoperability vlastně, chceme-li a sice jakým způsobem to má fungovat v souvislosti s údaji, ale také v souvislosti s ochranou osobních údajů, se základními právy. Lze zabránit tomu, aby se tady pořád dávalo rovnítko mezi migraci a terorismus. Tento jazyk je velmi nebezpečný a v celé Evropě to teď slyšíme a to vlastně je co se jako válka. A někdo se přeci musí postarat o to, aby se s tím skoncovalo. A můžeme to dělat i prostřednictvím nástrojů pro vzdělávání, protože tady dochází jakoby k honbě na migranty. na těle lidí není napsáno, zda přijeli včera nebo před 20 lety a to je konflikt, který tady vzniká a to se musí zarazit. Děkuji za to, že jste byla tak stručná, Cecil. A teď pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem poslední, který dostal slova a tak dovolte, abych se prvé, nejprve samozřejmě srdečně poděkoval oběma pánům, panu komisaři a panu řediteli, že jsou s námi, aby se s námi podělili o toto významné téma interoperabilita. Ale rád bych také řekl, že považuji za jisté, že široká většina členů, kteří se chopili slova, řekli, to správné věc, tu správnou věc a sice, že my všichni sdílíme tyto obavy, ale zároveň eh, sdílíme tu významnost, kterou je třeba dát interoperability za zohlednění zkušeností, které jsme nazbírali, když se jedná o bezpečnosti a o zajištění bezpečnosti pro evropské občany. Ale rád bych se zeptal na dva následující body. Dvě faktické otázky. Za prvé, kdy k tomu dojde, jak vypadá harmonogram, jak přesně vypadá diagram, ten rámec časový pro to, aby interoperabilita mohla být skutečně poskytnuta. A za druhé, kde jsou eventuální nedostatky v systémech, kde jsou překážky eh, ze strany členských států Eh, protože není to též nalehat na dodržení eh, eh, základních práv, protože svrchovanost jednotlivých států je úplně jiná věc. A nakonec bude, poučí se Evropská komise s rozhodnutí a z výroku Evropského soudního dvora, která upozorňují na to, že pokaždé, když jsme se snažili posílit přenos dat a e, změnit ustanovení v oblasti řízení dat, vždycky jsme narazili na limit tak, jak k tomu došlo také e, v souvislosti s dohodou PNR s Kanadou, EU Kanada. Děkuji a nyní požádám pana komisaře aby zareagoval. Děkuji mnohokrát. A dovolte, abych vám nejprve všem poděkoval za vaše příspěvky a za vaše otázky a za vaše úvahy, které jste vyjádřili. Všechny ukazují, že sdílíme stejnou zásadu, tak jak to právě vyjádřil pan Lopez protože chceme zabezpečit vysokou úroveň, zajistit vysokou úroveň bezpečnosti pro naše občany. Samozřejmě, aniž by se podkopávalo respektování lidských práv, to už jsem řekl na začátku, zejména právo týkající se na ochranu osobních údajů. Nezapomínejme, že Máme nový rámec na ochranu osobních údajů, eh, které brzy vstoupí v platnost. A zásady jsou vlastně, tyto zásady zde zakotvené, eh, jsou základem pro eh, tu práci, kterou jsme vám dnes představili v oblasti interoperability. Děkuji vám za vaši podporu. Máte pravdu. Naše systémy by měly být lépe propojeny. Ale také, co je významnější, by měly být lépe využívány, tak jak to řekla paní Zipel. Jak víte, co se týče interoperability, usilujeme o takový přístup společný čisté desky, aby tady existovala možnost poskytnout, abychom mohli i na radě a na parlamentu poskytnout tu možnost, aby došlo k tomu, aby byly vytvořeny lépe ty systémy Eurodac a SIS. Aby se předložily návrhy než tyto nástroje budou schváleny, to by usnadnilo celý proces, i když je to velká výzva samozřejmě. Jakmile to bude dokončeno, budou tyto nástroje základem, na nichž budeme interoperabilitu stavět. Eh, chceme samozřejmě provést hodnocení dopadu pro ten návrh interoperability zaměř, eh, samozřejmě za zapojení aspektu ochrany osobních údajů. Co se týče pokroku eh, té skupiny expertů na vysoké úrovni, a pan ředitel jistě k tomu něco řekne. Paní Zipelová. Paní Zipel a další poslanec. Co se týče dohody EU-Kanada o PNR, rád bych připomněl, že výrok soudu je zcela zásadní, eh, protože dává legální zákonné parametry a je vlastně precedencem pro veškeré další uzavírané dohody mezi EU a dalšími zeměmi týkající se EU. Je to prostě významný eh, průvodce pro pokračování v této práci. A názor eh, vyslovený soudem na vaši tedy otázku je, aby navržená, že navržená dohoda nemůže být uzavřena v současné formě, protože některé z ustanovení v ní obsažené nejsou kompatibilní s našimi základními právy, zejména s právem na ochranu soukromí a na ochranu osobních údajů. Soud uznává, že přenos P, údajů PNR z Evropské unie do Kanady je ospravedlněný pro zajištění veřejné bezpečnosti a v boji proti terorismu a proti vážným kriminálním činům, ale zároveň se domnívá, že některé návrhy, některá ustanovení návrhu dohody nejsou omezena na to, co je striktně nezbytné a neformulují dostatečně jasně precizní pravidla. vzhledem k tomu, že používání údajů PNR je nesmírně důležité pro potírání terorismu a vážných kriminálních činů, podnikneme nezbytné kroky, abychom zabezpečili pokračování možnosti předávání údajů PNR za plného respektování ochrany soukromí a ochrany osobních údajů v souladu s výrokem soudu ještě jsme nezavršili analýzu eh, výroku soudu a velice rychle dostaneme od, budeme, požádáme o mandát ze strany strany, abychom spolu, aby Rada spolu s Kanadou se snažila o vyjednávání takové dohody, která bude eh, v souladu se stanoviskem soudu. A teď, co se týče implikací pro interoperabilitu, eh, E, máme tady e, nepřímou aplikabilitu, co se týče informačních systémů Evropské unie. Ale jak už jsem řekl, my budeme velice vážně analyzovat stanovisko soudu pro další naše politiky, abychom je korigovali zejména i v té oblasti interoperability, aby zůstali v souladu s tímto výrokem. A budeme plně respektovat požadavky na ochranu základních lidských práv, včetně ochrany osobních údajů a zabezpečíme, že ka- aby kaž, veškeré návrhy byly naprosto v souladu s požadavky, které vyjádřil soud ve svém výroku. Naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo z úst dalšího pana poslance, ale neměli bychom nějak mezi propojovat naše systémy. Měli bychom je vybavit tak, aby byly interoperabilní, což je lepší alternativa pro přenos dat. Já si uvědomuji eh, a chápu vaši žádost o přístup k informacím mé služby konaly v souvislosti s usnesením 49 eh, z roku 2001. Eh, v určitých případech části eh, textu byly vymazány, aby zůstaly, aby byly právní. A nebo přístup, kde došlo k zamezení přístupu v rámci legálního dodržování ochroby, ochrany osobních údajů. Byly zachovány. A já jsem rád, že inspektor ochrany údajů eh, nám v tom pomůže. A naše budoucí systémy budou interoperabilní a budou sdílet takové zdroje, jako jsou biometrické údaje a také údaje o totožnosti. Ale to se nestane na úkor ochrany údajů. Naopak, veškeré nezbytné pojistky či bezpečnostní doložky pro ochranu osobních údajů budou začleněny do našich budoucích návrhů. Kontrolování přístupu k těmto údajům bude jistě kritické, ale dojde k tomu v plném souladu s pravidly na ochranu údajů a s účelem limitovat individuální inform- eh, aby došlo k příslušnému omezení v jednotlivých informačních systémech. A do, je lze dosáhnout přístupu vzhledem k tomu, jakým způsobem bude ten systém designován či navržen. Budeme velice úzce spolupracovat s příslušnými organizacemi na ochranu osobních údajů, abychom připravili naše eh, budoucí návrhy. Například co se týče řízení, ochrany hranic, bezpečnost, to všechno může veřejným institucím pomoci, aby chránili základní práva. Opatření oblasti ochrany údajů. Pojistky, bezpečnostní doložky zabezpečí eh, lepší eh, ochranu těchto systémů v budoucnosti. A náš návrh na inter, týkající se interoperability, to samozřejmě všechno Eh, zahrne v potaz. Protože snaha komise je v tom, abychom měli vysokou úroveň ochrany osobních údajů, která bude naprosto v souladu s aktuálními pravidly na ochranu údajů a aby, byl, aby tady byl skutečně přísně omezený přístup do informačních systémů. Paní Verža, vy jste řekla, vy jste řekla něco velmi, velice důležitého, co se týče boje proti radikalizaci. E, to je nesmírně důležité a na to už jsem poukázala. Očekávám, že budeme mít příležitost e, velice záhy o tom diskutovat, jakož i s paní Gomeš, e, co se týče ATS. Protože tady se nežádalo více informací pro ETS než pro výzum sbírají, sbírá se daleko méně údajů. Například nezbírají se biometrické údaje. A neschromažďují se biometrické údaje. A proto schválení a uh, uskutečnění nebo implementace No, jsem přesvědčen o tom, že na to nemáme dostatek času, uh, protože události jsou rychlejší, než my můžeme reagovat a jsou jistě dramatické je, protože události se odehrávají rychleji, aby, než my e, jednáme. A nemůžeme tedy pokračovat v naší práci, jak to bylo běžné, protože to není business as usual. Implementace našich systémů je zcela zásadní, tak, jak už jsem to řekl ve svém úvodním slovu. Další otázka, co se týče interoperability. Jak už jsem říkal, budeme pracovat na tom, aby naše systémy eh, byly eh, funkční na základě toho jednotného evropského portálu pro vyhledávání. Takže ten systém sám si vlastně najde informace z těch ostatních systémů, a to jak informace biometrické, tak i alfanumerické. Takže není to tak, že bychom chtěli vytvářet nějakou super databázi. Paní Kudrická. Zaznamenávání eh, přechodů všech evropských občanů našich vnějších hranic by mělo obrovský dopad na ochranu údajů. Z tohoto důvodu eh, v naší zprávě o bezpečnosti Unie eh, bylo jasně řečeno, že proporcionalita této alternativy není ještě dostatečně jasně prokázána. Paní Zinici? Členské státy sdílejí zpravodajské informace, i když primárně vně rámce EU. Některé členské státy spolupracují, vyměňují si informace, ale naší ambicí je, aby se to dělo mezi všemi členskými státy. Eh, kompetence EU v této oblasti je dána zcela jasně smlouvami. Národní bezpečnost je výlučnou kompetencí a odpovědností členského státu. I tak bychom měli v budoucnu dosáhnout lepšího pokroku máme k dispozici nástroje pro služby spravodajské eh, a bezpečnostní vydávat varování v rámci SIS, co se týče podezřelých teroristů, a některé bezpečnostní služby již spolupracují s Europolem. A spolupracují lépe než v minulosti. my po těch několika dramatických událostech nejsme tam, kde jsme byli před nimi. Slýchám to opakovaně. Tato spolupráce musí být ale ještě významně posílena. A věřte mi, že o tom s vámi budu hovořit, jestli tedy nastala doba být odvážný a ambiciózní, a snažit se překonat bezpečnostní tabu minulosti a konečně se snažit vybudovat evropský spravodajský systém. Vím, že některé členské státy nebyly touto myšlenkou nadšeny před dvěma roky, když jsem přišel s tímto eh, návrhem. Měl jsem reakce různé. Po dvou letech už vidím, že eh, členské státy jsou mnohem ochotnější o tom hovořit, protože tehdy v těch úvodních poznámkách, když se hovořilo o sdílení eh, informací a spolupráci, tak eh, a kdyby bývalo k němu došlo, tak by bývalo bylo asi možno zabránit některým těm tragickým událostem, ale ještě jedna politická poznámka. Myslím, že vlastně v hloubě duše řada států stále ještě se tomu brání. A zde Evropský parlament může přispět k překonání tohoto problému. Pan Kinza, Kinga, i vy jste se dotkla důležitého politického problému a to je úcta k lidským právům a nediskriminace všichni lidé, zvláště ti, kteří pracují na vnějších hranicích, musí jednat úctivě eh, s každou osobou, bez výjimek. A já to budu vždy opakovat. Nesmíme a neměli bychom eh, mít migranty za teroristy. Já jsem to opakoval již mnohokrát. Je třeba neutralizovat tuto velice nebezpečnou debatu ve prospěch soudržnosti naší společnosti. A zvláště eh, kvůli všem těmto osobám z třetích zemí, které k nám přijeli, eh, žijí s námi a rozhodně nezdílejí tyto myšlenky eh, a činy těch, kteří se dopouštějí těch teroristických aktů. Pane Lopezi, začnu. začal jsem s vámi, také s vámi skončím, jak jsem řekl. Cílovým datem interoperability je přijít s návrhem do konce letošního roku. Rádi bychom, aby to měli, abychom to měli schváleno a provedeno do roku 2020. Eh, roz, rozsudky soudu o eh, ochraně a eh, zacházení s údaji budou naším vodítkem celou dobu v této práci. Děkuji vám všem za trpělivost a pozornost. Děkuji, pane Garkové. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím doplnit to, o čem hovořil pan komisař, co se týče znepokojení vyjádřeného paní Sipl, co se týče co se týče eh, tvorby nových databází bez optimalizace využití stávajících databází, děláme obé. Ta, cílem té nové databáze je zaplnit eh, mezery eh, v té architektuře informačních systémů už bylo provedeno mnoho práce na optimalizaci využívání stávajících databází. Například v roce 2016 SIS byl využit více než 4 miliardkrát v porovnání e, s dobou před dvěmi, dvěma lety, kdy to využití, míra využití byla dvakrát menší. Zároveň a paralelně se snažíme zlepšit kvalitu údajů v systémech a to je přímý příspěvek eh, k pojistkám a ochraně údajů, protože čím vyšší bude kvalita údajů, tím méně pravděpodobnější eh, bude chyba a porušení práv jednotlivců. Byla zde otázka na interoperabilitu a jestli by měla také znamenat interkonektivitu. Interoperabilita se netýká interkonektivity, propojenosti, ta se týká výměny údajů mezi databázemi. Interoperabilita se se týká toho, že do databází můžeme chodit simultánně. Odborné skupiny se tímto zabývají a Pakliže taková potřeba vznikne, bude analyzována individuálně. Nám jde především o optimalizaci a účinnější využití eh, stávajících databází potom pomocí interoperability a pomocí využití těch databází. Pak zde padlo několik otázek eh, na to, jak bude interoperabilita fungovat. Jednoduše řečeno, bude fungovat tak, že propojí databáze a umožní snazší využívání informací využívání eh, údajů z těchto databází za respektování eh, práv přístupu, která jsou teď eh, propůjčována. Co se týče časového harmonogramu interoperability, jak řekl pan komisař, my spolupracujeme na tomto návrhu nařízení tak, aby byl dokončen do letošního roku. Ten bude snad obsahovat i tedy údaj eh, toto zprovoznit do roku 2020. A máme ale i teď návrhy na stole na systémy vstupu výstupu. Schengenský informační systém, i ty tam eh, budou zapracovány. Bude to tedy dlouhý proces, dlouhá práce, ale stojí za to, protože výsledky budou prospěšné pro vnitřní bezpečnost a i pro lepší ostrahu hranic. A nyní paní eh, Lauric, eh, která se ptala, jak interoperabilita zlepší bezpečnost, bez toho, aby zacházel do příliš odborných detailů. Za prvé, lepší eh, řízení identity, protože teď máme systémy, které jsou vytvářeny a kontrolovány Eh, izolovaně, z čehož, z čehož vlastně eh, vyplývají problémy. Ku příkladu eh, loňský teroristický útok v Berlíně, kde pracovaly německé služby a zjistili, že ten útočník měl 14 různých totožností v různých databázích. Pomocí interoperability toto by bylo znemožněno. Zároveň je třeba zlepšit kvalitu údajů, protože, jak jsem řekl, čím kvalitnější údaje, tím méně pravděpodobné je, že dojde k porušení práv jednotlivců využitím jeho údajů. Co se týče analýzy rizik, to je eh, široké téma a normálně se k analýza rizik provádí v konkrétním kontextu. Chci vás ujistit, že co se týče všech otázek z úhlu interoperability, jako třeba provádění vstupu výstupu nebo systému ETIAS, Evropského vyhledávacího eh, portálu, eh, se provádí analýza rizik a na, základe, a na základě konkrétních eh, bezpečnostních opatření se potom tato analýza využívá. Takže to naše, analýza, naše agentura provádí kontinuálně. Agentura také úzce spolupracuje s Evropským inspektorem ochrany údajů. E, minulý pátek jsme s ním měli debatu, co se týče konkrétních e, otázek, jako je centrální databáze e, údajů a další otázky, systematické kontroly ku příkladu. Co se týče Evropského inspektora ochrany údajů, to je pro nás tedy kontinuální proces a akceptujeme doporučení, která vyplývají eh, ze zpráv o implementaci různých systém a eh, také zapojujeme EDPS eh, do systému ETIAS, protože on chrání ty principy důvěrnosti a soukromí při budování těch systémů. My tedy tyto otázky opravdu bereme vážně. Pak zde byla otázka na záruku ochrany údajů a Eh, ochrany údajů a soukromí. Opakuji, že interoperabilita se netýká změny stávajících pravidel přístupu k údaju. Eh, jde o to, jakým způsobem eh, budou ta data zpřístupňována, ale ta práva přístupu budou stejná, jako jsou v současné době. Zároveň interoperabilita poskytuje lepší sadu nástrojů k posílení ochrany údajů a soukromí. A paní Kinga se ptala na zdroje na EU. Elisa Interpretabilita je obrovský podnik, veliký úkol a naše agentura bude jistě muset být posílena, aby bylo zajištěno, že interoperabilita bude realizována společně s dalšími novými úkoly, které jsme dostali v rámci našeho nového revidovaného mandátu a doufám, že nařízení komise toto bude také brát v úvahu, abychom měli možnost naše úkoly splnit včas do roku 2020 tak, aby interoperabilita pro členské státy Evropy byla skutečně zajištěna. Děkuji, eh, pane Garkové to bylo maratonské zasedání. Děkuji všem kolegům, kteří vydrželi až do konce. Víte, pane komisaři, jeden eh, z vašich, z vašich kolegů, pan Timmermans, on eh, neodpovídá na žádné otázky kolegů, kteří odejdou z místnosti. Vy jste odpověděl i na otázky kolegů, kteří, eh, kteří eh, odešli. Možná, možná, že mu dávají více otázek. Ne, ne, ne, nikdo nedostává tolik otázek jako vy. To je asi tím, že toto téma je opravdu důležité. Děkuji kolegům za, za trpělivost, vytrvalost, děkuji všem kolegům eh, spolupracovníkům. Děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste nás informoval o tomto tématu. Kolegové, my budeme hovořit o dalším balíčku interoperability, který dostaneme do prosince. Chceme to dokončit v rámci mandátu, takže i když toto bylo vlastně poměrně únavné, dlouhé zasedání, vzhledem k tomu, že pondělí odpoledne bylo dobré, že jsme mohli všechny ty otázky položit. Děkuji vám, pane komisaři, a vašemu týmu za to, že jste mezi nás přišli a děkuji také vedoucímu EU Elisa a jeho týmu, že zde byli. Vím, že to bylo únavné na pondělní odpoledne pro všechny. Děkuji zvláště všem těm kolegům, kteří zůstali opravdu až do konce. Velice si toho vážím, stálo to za to, i když to někdy pondělí bývá opravdu únavné, když musíte ještě cestovat. Děkuji, děkuji zvláště panu komisaři a jeho týmu a také vedoucímu EU ERISY.